Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové. I see that our two Tory fronts want to run again, so they need this picture. Vím, že kolegové potřebují fotografii do příštích voleb. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se ke zprávě na téma Kosovo. Paní kolegyně Lunáček má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dovolte mi, abych přivítala všechny kolegy i hosty, kteří jsou mezi námi. Eh, vážení eh, lordové opustili eh, sál, takže můžete hovořit německy. Dobře. Nicméně přesto budu hovořit anglicky. Pokud byť tady naši hosté nemohou poslouchat. Ale děkuji vás, vám za komentář a za radu. Pojďme se vrátit ke Kosovu a k mojí zprávě o Kosovu, o které budeme hlasovat 7. února. Už jsme před několika týdny měli první rozpravu, nyní máme k dispozici všechny pozměňovací návrhy. Eh, se stínovými zpravodaji jsme diskutovali o kompromisních návrzích. Já bych v tuto chvíli ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za dosavadní spolupráci a doufám, že se nám podaří v stejně konstruktivním duchu kon- eh, diskutovat i do budoucna. Ráda bych nyní skrnula, o čem eh, v té zprávě jde. My vítáme pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci procesu KOS Kosovo 2, to znamená studie proveditelnosti z loňského roku, začátek jednání o, o eh, dohodě o přidružení a stabilizaci. E, Kosovo musí v tomto ohledu ještě splnit určité požadavky, ale jsou na dobré cestě. Kromě toho e, je tu cestovní mapa o vízovém procesu. E, nicméně je tu stále ještě řada otevřených otázek, ať už je to boj proti organizovanému zločinu, nezaměstnanost, nebo otázky, které se týkají právního státu, svobody sdělovacích prostředků, hospodářské záležitosti, nezaměstnanost, energetika. To znamená, že je tu celá řada věcí, které ještě musí eh, Kosovo eh, dohnat, ale vidíme, že došlo k pokroku, eh, byť tedy tu jsou ještě určité rezervy. Evropská unie tady sehrává důležitou roli. Máme tu zprávu Evropského účetního dvora o misi EULEX a účetní dvůr eh, konstatuje, že kvůli nebo odsuzuje to, že pět členských států neuznalo Kosovo. To znamená, že je to velmi obtížné, aby se eh, Kosovo účastnilo eh, některých aktivit, společných aktivit Evropské unie. My se tady eh, snažíme o kompromisy v některých věcech. Eh, doufám, že se kompromisní pozměňovací návrhy setkají s podporou většiny eh, našich kolegů. Dovolte mi, abych poukázala na některé pozměňovací návrhy, se kterými souhlasit nebudu, a naopak některé, se kterými souhlasit budu. Nejprve ty, které jsou zahrnuty do těch kompromisů a které také budou eh, doporučeny k hlasování pro. Ráda bych eh, upozornila všechny ty, kteří eh, předložili pozměňovací návrhy, že na to, že tedy se mi ty pozměňovací návrhy líbí. Vím, že přišly i od lidí, kteří z části nezdílí moje názory a názory většiny tohoto parlamentu, pokud jde o statut Kosova. Jsou tu i lidé, kteří mají určité výhrady, já jsem některé z nich přijala Děkuji vám tedy, děkuji vám za vaši spolupráci eh, v této oblasti. Nicméně mi dovolte, abych se eh, paní Kopatu není, ale ráda bych upozornila, že ona předložila několik pozměňovacích návrhů společně s kolegy. Jsou to návrhy, které hovoří v tom duchu, že Kosovo není státem, a tak dále. Jak víte, já tyto pozměňovací návrhy nepřijmu, nebudu pro ně hlasovat a byla bych ráda, kdybyste si uvědomili skutečnost, že již ve dvou eh, dřívějších usneseních, eh, která jsme přijali o Kosovu, jsme vyzvali pět zbývajících členských států, aby uznali eh, statut a nezávislost Kosova. Ráda bych se toho držela a doufám, že získáme většinu eh, v parlamentu pro moje usnesení. Ráda bych poděkovala paní Kopa i dalším eh, kolegům z SND, eh, protože jsou tu i kolegové ze státu, kteří již, které již uznali Kosovo a tak dále některé pozměňovací návrhy od určitých kolegů podle mého názoru neodpovídají nejnovějšímu stavu věci. Například Eulex má prodloužený mandát s jasně stanovenými cíly, s jasně stanovenými benchmarky. E, v minulosti tomu tak nebylo, ale nyní se to změnilo. To znamená, že e, tady e, v pozměňovacích návrzích není dostatečně zohledněn aktuální stav věci. Nevím, jestli je tady paní Boskurt nebo ne já jí to sama řeknu, ale ona eh, mm, požaduje, aby Srbové a eh, Kosov, Kosovánci mohli tedy používat eh, jeden jazyk a svůj jazyk a já bych jí ráda ujistila, že v kosovské ústavě je ustanovení o tom, že každý obyvatel Kosova může používat svůj rodný jazyk na celém území Kosova další otázky, eh, které bych ráda zmínila. V podstatě ve spoustě pozměňovacích návrhů mohu mohu s nimi souhlasit. Je důležité, aby organizace občanské společnosti byly zahrnuty do vytváření politik tohoto státu. To jsem sem také zapracovala. Celá řada pozměňovacích návrhů se týkala sociálních otázek, nezaměstnanosti, Eh, především nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Kromě toho jsme formulovali dobrý kompromis, který se týkal genderových otázek, to znamená zastoupení žen. A Jsou tu dobré příklady. Ku příkladu je tomu v Kosovu tak, že tu platí pravidlo, že každá politická strana musí mít třetinu poslanců, minimálně třetinu poslanců v parlamentu eh, žen. Což nemá mnoho zemí a ani se o to mnoho zemí nesnaží. To znamená, že tu jsou pozitivní příklady, ale stále ještě jsou tu velké rezervy. Kromě toho je tu řeč o severu Kosova. V minulých dnech došlo k pokroku. My jsme měli eh, setkání s panem Tačičem, zatím jsme neprobrali všechny otázky, ale myslím si, že došlo k pokroku. A snad už tady nebudou fungovat ty netransparentní, paralizované eh, srbské struktury na severu. A to se týká také vzdělávání a zdravotnictví. Já si myslím, že tyto oblasti by měly být řešeny transparentně za spolupráce s vládou v Prištině. Eh, dialog pokračuje, musíme vyčkat, jak, jakým způsobem se to vyvine. A abych skončila pozitivně, tak bych ráda zmínila ještě takzvaný IBM, to znamená integrovaný hraniční, hraniční zprávu. V této oblasti e, jsme dosáhli velkého pokroku. Máme čtyři hraniční přechody, které fungují. E, zároveň se tu spravují cla, to znamená, že, se, že skutečně dochází k normalizovanému hraničnímu eh, styku mezi oběma zeměmi. Nicméně vím, že určité věci se ještě musí dále rozvinout, eh, svoje snahy musí posílit samotná kosovská vláda. Já jsem byla upozorněna na nedostatky eh, země i vlády samotné, ale na druhé straně musíme přiznat, že došlo k pokroku a já prosím všechny kolegy, všechny poslance, aby zaznamenali také e, ty pozitivní věci, ten pokrok, aby nehovořili neustále pouze o negativních záležitostech. Myslím si, že bychom se na to měli dívat pozitivně. Děkuji. Poslut. Pan posud, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za vynikající spolupráci. Dnes v poledne se setkali se s paní zpravodajkou Stínoví zpravodajové a dohodli jsme se na kompromisním znění. Existuje celá řada návrhů, kde ale vládne různý názor. V každém případě eh, stabiliz, se zasazují o stabilizaci. Za pět let budeme slavit nezávislost Kosova. Kdo se podívá na toto zemi, tak zjistí obrovské pokroky. Nicméně existují také velké zátěže. A to z toho důvodu, protože existuje velký otázník o všech nad eh, mnoha věcmi protože někteří se snaží neustále spochybňovat eh, tuto zemi změna hranic, to by byla určitá pozvánka ke zcela novému rozdělení Balkánu. A kdo hraje s touto otázkou v oblasti Mitrovice, ten si zahrává eh, také s otázkou Prešovo anebo ve Vojvodině a také si zahrává s územní integritou Makedonie, Černé hory, Bosny a Hercegoviny. Z toho důvodu apeluji na všechny, aby šli tou cestou, která je evropská cesta, což znamená posilování státnosti Kosova. Z toho důvodu tady nemáme žádné poznámky pod čarou. Územní celistvost musí být eh, zintenzivněna. Nesmíme hovořit o rozdělování a hranice v Evropě musí být propustné a nesmí se s nimi hýbat. Zároveň je naším úkolem, abychom mimo hranice chránili také menšiny a to podle jednotných standardů to, co e, platí pro ochranu v Prešově, tak musí platit pro ochranu také v Mitrovici, ochranu menšin v Mitrovici. Pakliže se budeme snažit zabránit e, nerovnoměrnému měřítku na obou stranách, tak teprve pak se nám podaří zestabilizovat tento region. Je tudíž významné, abychom ty menšiny ve frakcích ze zemí, které ještě nebyly uznány, respektovaly. Ale nelze na druhou stranu, aby menšiny se snažily vnucovat většinám eh, tuto pozici. 22 z 27 zemím provedly uznání a všech sedm států eh, USA, Kanada, Japonsko také uznali Kosovo a s výjimkou Serbie Eh, všechny státy v regionu uznali eh, Kosovo. Z toho důvodu prosím, abychom ukončili eh, tuto hru, o které diskutujeme každý rok. Diskutujeme o tom, zda Kosovo si zaslouží vlastní státnost. My musíme být realisté a já Vím, že i v Srbsku existuje mnoha realistů, kteří vědí, že Kosovo již nebude srbské. A čím více budeme čestnější a upřímnější, tím lepší budou vztahy mezi jednotlivými sousedními zeměmi. Ale když budeme spochybňovat některé věci, tak budeme mít zodpovědnost za nestabilitu. Děkuji, pan Pasel. Děkuji vám, pane předsedo. Velmi stručně. Chci vzdát hold paní Luňáček, vykonala vynikající práci. Odvedla vynikající práci při hledání kompromisů na základě toho, co bylo vyhotoveno za posledních několik let. A myslím, že dnešní eh, den je dalším úsilím navíc zaměřeným na to, abychom přispěli ke stabilizaci země. <coughs> Kosovo konkrétně by mělo co možná nejdříve splnit eh, závazky, které přijalo. A v tomto rámci jsem chtěl připomenout, že je velmi důležitá dohoda o přidružení. Je to rozhodující krok přispívající k integraci do evropských struktur. Důležitá je ta skutečnost, abychom lépe zdůraznili úlohu Eulexu v tomto regionu na základě zkušeností z minulosti. Je třeba postupovat dále s reformami, s bojem proti organizovanému zločinu, proti korupci, na základě toho, co bylo stanoveno zprávou účetního dvora který zjistil celou řadu případů, kdy kosovské orgány odmítly se řídit doporučením a stanoviskem evropských institucí a expertů financovaných Evropskou unii. Je třeba jasně stanovit demarkační, jasnou demarkační linii, která e, stanoví jasné podmínky e, pro nezávislé soudnictví. Bylo odvedeno mnoho práce, ale ještě jí mnoho zbývá. A také souhlasím s tím, že zapotřebí uvažovat o tom, co je třeba učinit. Tak e, můžeme ponechat eh, historickým archivům hist, studie o nezávislosti eh, země, ale musíme uvažovat o současnosti, takže já mm, mohu souhlasit s tím, co napsala paní Luňáček. Děkuji za pozornost. Kukán bitte. Pane Kukane, prosím. You, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Také jsem chtěl poblahopřát paní zpravodajce k této zprávě. Předložil jsem celou řadu pozměňovacích návrhů a rád bych uvedl několik poznámek. První dvě poznámky se týkají ne, těch, kdo neuznávají Kosovo. Co se týče eh, pozbuzení těch, kdo neuznali Kosovo k tomu, aby jej uznali, si myslím, že takové to povzbuzení nebo výzva není nekonstruktivní. V mnoha dokumentech či zprávách myslím, že voláme mnohé země, aby něco učinili, je to v pořádku a jejich suverénním rozhodnutím je, aby tak učinili či nikoli. Druhá věc se týká zprávy účetního dvora. A ti, kdo neuznávají eh, Kosovo, že jste mohli eh, mít eh, vinu na tom, že právní stát v Kosovu není patřičně respektován. Ale to si myslím, že neplatí, že to je hodně přehnané. Není to přijatelné. Tento vynikající politický dokument má tedy tuto, tento nedostatek. Samozřejmě potřebujeme studii eh, proveditelnosti, také podporuji začátek vyjednávání o dohodě o mm, přidružení aby Kosovo eh, bylo hloubě začleno do integračního procesu. Co se týče dialogu se Srbskem, jen bych zopakoval z dnešního dopoledne, kdy jsme diskutovali o Srbsku, že veřejnost a instituce, jako je Evropský parlament, mají právo získávat nějaké informace o pokračujícím dialogu. Pokud nejsou informace, mohou se objevovat spekulace. Spekulace mohou přinášet eh, nadbytečné obavy a nejistoty. Tak eh, to by měla vidět paní, paní Ashton. Je třeba, abychom věděli, co se děje, abychom také mohli poukázat na problémy, pokud se odehrávají a pokud zde jsou, což tak je. Jsou zde problémy. Při této příležitosti bych chtěl podpořit zvláštní vyšetřovací skupiny EULEX podle zprávy Marty a věřím, že přinese výsledek. Myslím, že v zájmu všech, abychom dosáhli um, výsledků, abychom zjistili, co se stalo, nebo případně, co se nestalo. Čím dříve, tím lépe. Pan Angorakis, prosím. Děkuji. Je to skutečně zvláštní formace, která se projevuje už Evropské unie. My hovoříme prostě o, o vstupu země, která víceméně má vstoupit do EU, ale eh, otázka Kosova, to znamená oddělení, a kdy, kdy k tomu dložo během války. A já souhlasím s tím, co bylo e, řečeno, protože když se snažíme změnit hranice, tak to nepovede k ničemu. Tomu bychom měli zabránit, ale bohužel se tak stalo v důsledku války NATO v tomto regionu. Z toho důvodu jsou tady tyto problémy. Za druhé, vlády v jednotlivých zemích, které neuznávají Kosovo, jsou eh, vlády, kde jsou u vlády právě vaše eh, bratrské či sesterské strany. Z toho důvodu bychom měli s těmito vládami hovořit o tom, proč právě neuznávají Kosovo. A není ke zprávě samotné. Je to skutečně provokace pro všechny balkánské země, protože hovoříme přeci o jejich vstupu. A teď, když se budeme silně koncentrovat na e, korupci, a podívejme se e, na bod 15, e, tak Samozřejmě, korupce existuje, ale korupce existuje v Německu, ve Francii, všude a to na nejvyšších místech. Takže je to určité předstírání dávat lekce pouze jedné jediné zemi. A je zcela jasné, že když existuje korupce, tak ta existuje od hlavy, protože ryba vždycky zapáchá od hlavy. A to si myslím, že je tady, ale nemá cenu tady hovořit v takovýchto náznacích. Potom jsme hovořili o misi Oilex. Tady se hovoří o korupci, Eh, korupci údajně kvůli tomu, že nebylo uznáno Kosovo, ale to není pravda. Na základě špatné hospodářské situace je tomu tak, že velká část země žije v takzvaném stínovém hospodářství a to bude tak dlouho trvat, pokud nebo existovat jiné podmínky. Děkuji. Pane Pan Fanning z komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Za komisi mohu říci, že jsme velmi vděční paní Lunáček a společně jsme velmi dobře spolupracovali. Děkujeme také výboru a parlamentu za iniciativu, pokud jde o Kosovo. Začalo to v podstatě v roce 2009 a pomalu vidíme plody této iniciativy, ať už je to liberalizaci liberalizace víz a tak dále. Všichni pravděpodobně zaznamenali velmi eh, slibné závěry Rady pro všeobecné záležitosti z prosince loňského roku, především odkaz na eh, vyjednávání o dohodě o stabilizaci a přidružení. My monitorujeme pokrok Kosova v, v základních prioritách velmi pečlivě, bedlivě a jak už jsme naznačili, eh, předložíme na jaře tohoto roku pokyny pro vyjednávání. Eh, Kosovo by, je na jaře, Kosovo by tedy na jaře tohoto roku mělo tyto podmínky eh, splnit. Děkuji. A nyní paní zpravodajka, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také kolegům, kteří se chopili slova, děkuji i komisi. Dovolte mi, abych se vrátila k tomu, co říkali kolegové. Já bych eh, ráda poděkovala vám za tuto práci, za pokrok, kterého jsme do posud dosáhli. A dovolte mi, abych se detailně vyjádřila ke dvěma věcem, které zmínili kolegové. Za prvé, pan Poslt zmínil skutečnost, že v této zprávě jasně říkáme, že rozdělení eh, Kosova není přijatelné. Není to tedy téma, eh, eh, o kterém bychom chtěli diskutovat. Vy jste jasně řekl, co by to znamenalo, ne pouze pro Kosovo, Srbsko, ale pro celý region. <clears throat> To znamená, že já vám za to děkuji, že jste to zmínil. A nyní k tomu, co říkal pan Kukan. Děkuji i vám za vaše slova. Vím, že jste předložil některé pozměňovací návrhy, kde byste rád vyňal odkaz na zprávu účetního dvora. Pokud jde o skutečnost, že tady není dostatečné uznání Kosova. Já jsem slyšela, že vám to činí velké potíže. Viděla jsem vaše pozměňovací návrhy. Některé z vašich pozměňovacích návrhů o misi EULEX jsou součástí kompromisních návrhů, ale eh, nedostatek uznání ne protože účetní dvůr eh, to říká velmi jasně. Pro Europol a Interpol je to velmi pro, velký problém, mm, že Kosovo nemůže se plně účastnit těchto akcí a bylo by to velmi eh, o mnoho jednodušší, kdyby tady Kosovo bylo plně uznáno všemi eh, členskými státy. Nicméně, pane Kukané, si velmi cením naši vzájemné spolupráce, jako vždy. A ráda bych vám poděkovala za tu poznámku, že potřebujeme více informací o tom dialogu, o tom dialogu od eh, paní eh, Eštnové a tak dále. V tom bychom tedy rádi pokročili. A děkuji, eh, že jste že jste tady zmínili Nučio z mise Eulexu. Vy jste to kritizovali jako jakési pokrytectví, že tady ta zpráva hovoří o korupci, ke které dochází v Kosovu a ne o korupci e, u nás, ale my samozřejmě hovoříme o e, korupci ve všech zemích. Samozřejmě, že korupce na nejvyšší úrovni e, funguje i na, v našich členských státech. Já například pocházím ze členské země, kde byla korupce zjištěna na nejvyšších úrovních. Například bývalý poslanec pan Št Praser byl ochoten přijímat úplatky, ano. E, máme případy korupce i v našich zemích, ale nesmíme zároveň, e, vzájemně ty věci směšovat. I u nás, v našich členských státech, bychom měli dělat více proti korupci, ale nemělo by nám to bránit v tom, abychom kritizovali korupci v jiných zemích. Vy jste tady použil termín eh, pokrytce, pokrytectví, pokud tady hovoříme o eh, korupci v Kosovu a pokud zároveň tady nezmíníme korupci u nás. Takže děkuji všem, děkuji kolegům, děkuji eh, stínovým zpravodajům a doufám, že hlasování 7. února dopadne dobře. Děkuji. Teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. A poprosím pana Pingareliho, aby byl tak laskav a chopil se slova. E, toto zasedání provádíme ve spolupráci s delegací, která se zabývá otázkami Magrebu. Děkuji také panu Pancerimu, pan Mingarelli je Managing Director pro Střední východ a budeme společně diskutovat o společném sdělení eh, Komise a Evropského parlamentu, Rady a Evropského ekonomického a sociálního výboru a výboru regionu o Magrebu, čili Alžírsku, Líbii, Mauretánii, Maroku a Tunisku. Zabývám se tedy integrací Magrebu a jedině vítáme tuto iniciativu na podporu demokratického přechodu zemí v tomto regionu. Jedná se tedy o mnohostranou úroveň, eh, kníž eh, jsme zatím příliš nepřispěli u těchto zemí, není významná míra multilaterálního jednání zatím, nedochází ani k významnému růstu v těchto zemích a doufáme, že to společné sdělení nám pomůže, abychom dosáhli tohoto společného přístupu k situaci. Pane Minkareli, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Je to pro mě pokaždé potěšením, když mohu z Evropské služby pro vnější službu přijít a sdělit vám něco za eh, službu pro vnější činnost a za komisi, protože zde hovořím také za vysokou představitelku. Z jakých důvodů se považovali za vodné připravit sdělení o vztazích mezi zeměmi Magrebu? A následně budu hovořit o hlavních výzvách pro tyto země Magrebu a na závěr se zmíním o tom, jak Evropská unie může pomáhat zemím Magrebu, aby rozvíjeli svou regionální spolupráci, tak aby lépe mohli čelit výzvám. Za prvé, co je důvodem tohoto sdělení? Země Magrebu eh, byly eh, v první řadě už eh, dva roky v našem hledáčku po, jar, eh, po arabském jaru v Tunisku. Mm, země se začaly proměňovat jako první Líbie eh, a další země, v níž nedošlo k revoluci, ale došlo tam eh, k určité evoluci, spíše postupnému vývoji politickému, což se týče například Maroka nebo Alžírska. Druhý důvod je, že za minulý rok magrebské země, které měly potíže až do současnosti eh, v vzájemné spolupráci, prokázaly, že jsou ochotny se přiblížit eh, k sobě. Víte, že problém spočívá ve vztazích, které nejsou optimální mezi Alžírskem a Marokem a že v rámci dvou posledních měsíců došlo k celé řadě ministerských zasedání mezi Alžířany a Maročany, eh, z níž vyplývá, že tyto dvě země pochopily, eh, že eh, platí za nedostatek spolupráce mezi svými respektivními zeměmi a jsou nyní ochotnější spolupracovat a postupovat, pokud tedy nepřímo postupovat k regionální integraci. Tunisko to pochybilo velice jasně. Tunisko se pokoušelo loni zorganizovat magrebský summit, bohužel to nevyšlo. Doufáme však, že naši tuniští přátelé dokážou to, aby pět eh, hlav států Magrebu se sešlo v brzké budoucnosti. Za třetí. Vnější služba a komise se angažují v eh, uskutečňování sdělení eh, na rok 2001, eh, pardon, 2011 po arabském jaru Evropská unie eh, musí nějak reagovat na Magreb, na události arabského jara. Magrebské země mají svou specifičnost a proto je zapotřebí, aby Evropská unie tato specifika brala v úvahu. Toto sdělení, o kterém hovořím, ehm, se zabývá našimi vztahy s Magrebem z obecnějšího hlediska. U těch eh, vztahů, které Evropská unie navázala s africkým kontinentem v rámci společné strategie mezi Afrikou a Evropskou unii. Za druhé, jaké jsou hlavní výzvy, jímž eh, dnes čelí eh, magrebské země? No, znáte je velmi dobře, tak je jen tak stručně schrnu. Za prvé magrebské země eh, se pustily do demokratizace, učinili velké kroky, o tom nejsou žádné pochyby, nicméně se také potýkají s mnoha obtížemi těchto zemích došlo k nedávným eh, volbám. V Libii to byly první volby eh, v historii. Eh, pro jiné země jako Tunisko to byly volby, které poprvé se odehrály za, mm, řekněme, slušných podmínek. Ehm, občanská společnost posiluje zástupci žen a mládeže lidé chtějí nezávislejší a kompetentnější soudnictví. Obecně je tedy cílem vytvořit eh, takovou protiváhu síly, již zapotřebí v demokratické společnosti. Je nicméně zjevné, že se na této cestě setkávají s obtížemi. Naši tuniští přátelé nám vysvětlují, že určití muži a ženy eh, se z důvodů, které dobře znáte, necítí úplně eh, dobře Někteří umělci se cítí stále méně svobodní. E, když si někdo chce vypít e, pivo, tak se stále více musí schovávat, takže je tu celá řada omezení, která se usazují a posilují v souvislosti s posilováním určitým hnutím, zejména se salafistickým hnutím. A e, tedy toto hnutí demokratizace, které je reálné, se potýká Eh, s obtížemi a je zjevné, že my jako Evropská unie je musíme eh, směřovat správným směrem. Tou druhou výzvou je sociálně-ekonomická eh, situace, tu vám můžu popsat velice rychle. Stále více mladých lidí se dostává na trh práce a potřebují novou práci. To znamená, že neustále narůstá počet nezaměstnaných. Životní podmínky v posledních letech se nezlepšily, naopak zhoršily se což znamená, že dochází k narůstající frustraci mezi obyvateli, zejména mezi mladými eh, obyvateli. Tato frustrace narůstá a pokud nebudeme jednat, eh, tak země Magrebu, pokud nebudou mít nějaké eh, řešení, může dojít k, k tomu, že se to přenese na politickou stránku života a může dojít k objevení tendencí na které jsme již eh, zapomněli v těchto zemích. Pak je tu další problém, to je zemědělský. Zemědělský růst ve většině těchto zemí byl bržen strukturálními problémy, jako nedostatek investic, nedostatek vody, eh, poškozování půdy, eh, klimatické změny. A proto je nezbytné, pokud chceme znovu nastartovat eh, zemědělskou produkci a růst, je zapotřebí restrukturalizovat zemědělské podniky. Jedná se o země, které jsou zemědělské, mají venkovské oblasti rozsáhlé a proto je zapotřebí, aby došlo k restrukturalizaci modernizaci toho zemědělského podnikání a je zjevné, že zapotřebí eh, podporovat eh, dynamický soukromý sektor. V těchto zemích soukromý sektor je ještě omezen eh, na malou část. Třeba, že jsme pro sociálně tržní ekonomiku je zapotřebí vytvářet především pracovní místa v silném soukromém sektoru, aby se dále tedy hospodářství mohlo rozvíjet. Navíc eh, část eh, populace těchto zemí není, eh, nemá sociální práva, sociální ochranu, dochází k obrovské disparitě, nevyrovnanosti mezi obyvateli a proto je zapotřebí, abychom i na tomto pracovali. Víte, z naší zemí, když nedochází k udržitelnému růstu, není minimální sociální soudržnost. To jsou tedy ty hlavní výzvy pro země Magrebu. A ještě bych se chtěl zmínit o hrozbách, Eh, které visí nad, touto, nad tímto regionem, tak to je organizovaná zločinnost a terorismus. Eh, nedávno jsme slyšeli o Alžírsku, o Mali, takže není zapotřebí, abych to dále ilustroval. Tváří tvář to situaci, jak se může zachovat Evropská unie? To bude stručné. Za prvé můžeme se pokusit pomáhat regionálním organizacím, které tam již jsou. Neboli je tu Unie Evropského, eh, pardon, Arabského Magrebu, Ehm, která je vedená osobností, která je velice dynamická. Ehm, nicméně to nejsou dobré vztahy mezi Alžírskem a Marokem a mnohé studie ehm, Arabsko-Magrebské unie zůstaly jen v šuplíku. Proto Unie Arabského Magrebu potřebuje převést eh, tyto studie do reality. Za druhé tu 5 plus 5 to je organizace, která ze severní strany spojuje Itali, Španěly, Francouze, Malčany a Portugalce. Došlo k summitu v říjnu na Maltě, této organizace 5 plus 5. Došlo k 50. schůzkám za poslední rok, především v oblasti bezpečnosti, dopravy. Je to jakési fórum, které může být užitečné. Především je to teď fórum pro výměnu myšlenek ale je zapotřebí jim pomáhat tyto myšlenky převést do konkrétní skutečnosti a mm, podporovat je. A samozřejmě je tu Unie pro středomoří, e, která e, doposud měla jen e, mírný, omezený úspěch. Je zapotřebí posílit toto úsilí. Náš sekretář v Barceloně by Eh, tedy měl mít možnost uskutečňovat ty velké projekty, jak byly nastaveny, jako jsou mořské dálnice, eh, odsolovací zařízení, gazy, ehm, další projekty, solární elektrárny a podobně. To jsou tedy organizace a iniciativy v tomto regionu. A za další je zapotřebí podporovat demokratické eh, reformy. Ano, jsou tu závažné potíže. A tím spíše musíme těmto zemím pomáhat, aby šli správným směrem. Eh, jen pro představu je zapotřebí se pokoušet vytvářet eh, síť občanské společnosti. Občanská společnost se rozvíjí v každé z těchto zemí. Ale tyto organizace potřebují posílit, aby byly výkonné, účinné aby dokázali pracovat eh, v rámci regionální eh, sítě. A my jim můžeme a máme pomáhat rozvíjet tuto regionální síť. Druhou takovou myšlenkou či představou, to je především pro vás, poslance, je třeba posilovat výměnu mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty na jedné straně a parlamenty magrebských zemí. To je důležité. A to proto, že magrebské parlamenty nemají příliš významnou úlohu. Pokud si přejeme, aby jejich společnost se stala demokratickou společností, tak je zapotřebí, aby poslanci využívali tu úlohu, kterou mají u nás. A nejlepší způsob, jakým tomuto pomoci, je jedna tak, abychom, aby vy jste se dělili o vaši dobrou zkušenost, e, osvědčenou praxi, abyste mohli společně e, přemýšlet a rozvíjet spolupráci. Také je, je dobré podporovat kapacitu tamních e, orgánů. Víte, že decentralizace probíhá v mnoha zemích. E, v Itálii, v Německu došla velice daleko, máme v tom dobré zkušenosti a je zapotřebí, abychom se osvědčenou praxi decentralizace podělili s nimi, aby také se mohli toto cestou vydat. Aby ta decentralizace byla funkční, protože někdy člověk může decentralizovat a pak je to ještě dražší než předtím. V některých zemích to ale funguje a máme s tím osvědčené zkušenosti. Také je zapotřebí pracovat na úloze eh, médií a kultury v Magrebu. Eh, média a kultury, kultura jsou účinnými eh, nosnými prvky demokratizace za určitých podmínek a je zapotřebí se tím zabývat. V oblasti celosvětových hrozeb hm, je zjevné, že je třeba účinně bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. Spolupráce zde je, to je pravda, ale podívejte se, co se děje. Je zapotřebí učinit více, pokud si přejeme dosáhnout vyšší stability v tomto regionu. Také potřebujeme větší úsilí v boji proti eh, nelegálnímu obchodování s biologickými, jadernými a chemickými eh, látkami a je zapotřebí, abychom podporovali tuto spolupráci v oblasti. Nejedná se jen o hrozbu pro tyto země, je to hrozba i pro nás, je to pro nás eh, silné ohrožení. A proto je zapotřebí, abychom jim pomáhali, abychom pomáhali například policejním složkám, soudnictví, eh, abychom pomáhali posílení bezpečnosti, aby byli schopnější bojovat proti organizovanému zločinu, abychom mohli podporovat uh, Eh, vše, co se týká usmíření a řešení konfliktu. Víte, eh, často se jedná o dlouhodobé konflikty, eh, které posléze vyživují souživnou půdou terorismu a organizovanému zločinu. Co se týče ekonomiky zapotřebí, také pomáhat k vytvoření výkonného systému školství. Univerzity těchto zemí doposud mají hodně studentů a absolventů, ale kvalita eh, zatím není eh, dostatečná. Proto je zapotřebí využívat ty nástroje, které mají, k tomu, aby mohli zlepšovat kvalitu svého školství eh, a dalšího, další přípravy na zaměstnání. K tomu je také vhodné, aby vznikaly Eh, regionální sítě, aby mohli eh, čerpat eh, z technických zkušeností, aby mo- abychom mohli spolupracovat v rámci programu Tempus, Erasmus Mundus a podobně. Myslím tedy, že cíle jsou jasné, je zapotřebí také posilovat schopnost produkce, administrativy, přístupu k financím, je zapotřebí pomáhat lépe přistupovat nebo pronikat na vnější trh. To vše vyžaduje také koncentraci na malé a střední podniky, eh, protože ty eh, a priori jsou takovým předivem, které pomáhají vytvářet eh, vhodnou úrodnou půdu. Program výzkumu a inovací, konkrétně rámcový program do roku 2020 je velice důležitý i pro země Magrebu a je třeba vytvářet mezi biznismeny sítě Eh, mezi podniky, a pokud je to možné a potřebné magrebským bankám také poskytovat eh, technickou eh, pomoc. Zapotřebí je také posilovat obchodní integraci a mezi magrebskými zeměmi. Jedná se tedy o intramagrebskou výměnu, volnou výměnu zboží o kterou my společně s nimi budeme usilovat jako Evropská unie. Je jasné, že je obtížné pomáhat eh, integraci, ekonomické eh, integraci těchto zemí, pokud eh, hranice mezi Alžírskem a Marokem zůstávají uzavřené. Je tedy zapotřebí používat naši politické síly a vlivu, pokud je máme, abychom pomáhali řešit problémy. Došlo k uzavření hranice mezi dvěma státy a to je trochu zastaralé řešení, překonané. Eh, v oblasti další sítě zapotřebí eh, budovat eh, energetiku, dopravu, konkrétně dálnice přes země Magrebu, vytvořit společný euro-magrebský letecký prostor. V oblasti energetiky musíme pomáhat rozvíjet obnovitelné zdroje energií, energetickou účinnost a zejména integrovat jejich plynový eh, eh, trh eh, a elektrický trh s naším plynovým a elektrickým trhem. Některé iniciativy již existují, ale zapotřebí, abychom napnuli naše úsilí tímto směrem. Pak je tu skutečná hrozba pro tyto země. Dochází ke klimatickým změnám, ohrožení životního prostředí a potřebují tedy naši spolupráci ohledně vodohospodářství, eh, ochrany vzduchu, eh, na mořských zdrojů, eh, rybolovných zdrojů. Máme mnoho společných cílů v této oblasti, proto potřebujeme posílit náš dialog a spolupráci v této oblasti. V oblasti civilní ochrany také je zapotřebí, abychom posílili spolupráci s zeměmi Magrebu, protože přírodní katastrofy, které vyplývají z činů lidského faktoru, v Magrebu mají dopad na naše země a obráceně. Doufám, že to nebylo příliš dlouhé, pane předsedo. Raději už skončím, eh, ale pokosil jsem se tedy pokrýt jen malou část tohoto návrhu obsaženého ve sdělení komise a vysoké představitelky. Děkuji. Grazie, grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat doktoru Mingarelimu za tuto prezentaci a současně zdůraznit význam úsilí zaměřeného na podporu demokratických procesů v tomto regionu, e, zejména z bilaterálního hlediska a z multilaterálního hlediska, které má stabilizovat e, jižní oblast. Eh, musím říct, že toto je jen prvotní priorita. Nejedná se o to, abychom vytvořili nějakou směsku jednotlivých akcí, abychom lépe integrovali Magreb. Jedná se o to, abychom zvítězili nad politickou výzvou. Pokud si toto neuvědomíme, tak se může stát, že vytvoříme dokument, který ve skutečnosti nedosáhne kýženého cíle. Proto je dobré se zamyslet. V tuto chvíli tento region reprezentuje potřebu rychlých reakcí od služeb paní vysoké představitelky, zejména oblast bezpečnosti, anebo hm, teď nás napadá Mali. Chtěl jsem to připomenout, protože je opravdu důležité, abychom o tom přemýšleli, abychom zprávu o e, z května 2010, která byla přijata Evropským parlamentem. Už tam je mnoho prvků zaměřených na integraci v rámci e, arabského Magrebu. A myslím, že je dobré vítat myšlenky, ale toto přichází, ten dokument přichází s dvouletým spožděním. A opravdu je dobré se zeptat, do jaké míry je konzistentní naše práce a zda jsme schopni poskytovat za daného scénáře ty nejrychlejší odpovědi. A pokud se chceme tázat dál, Téma regionální integrace bylo jedním z témat barcelonského procesu roku 1995. Jehož cílem bylo vytvoření zóny volného obchodu v roce 2010. Kolik, stratu, kolik času jsme ztratili, kolik problémů se mohli vyřešit. místo toho eh, znovu docházíme k těmto podobným myšlenkám na základě eh, arabského jara. Na jedné straně to společné sdělení eh, stanoví, že největší zodpovědnost za úspěch této integrace regionální mají vlády Magrebu. I když mám za to, že Evropa má odehrávat významnou úlohu a musí skutečně ji sehrát. Ale nejen prostřednictvím institucí, ale také prostřednictvím sociálních organizací, občanské společnosti, které mají jaksi širší vědomí eh, těch, o těch politických dynamikách eh, a, a možné integrace. Politická integrace, která je ústředním bodem našich eh, úvah eh, v tomto dokumentu, eh, vidíme, že už jsou předmětem běžného dialogu, je, ať už je to v rámci ať už je to v rámci výboru pro životní prostředí nebo podobně mezi těmito ministerskými schůzkami. Celé těchto činností a akcí musí být vystaven, vybudován eh, v, v prostředí, kde budou jasné zodpovědnosti, aby se nejednalo podle toho, co kdo považuje za vhodné, ale aby bylo jasné, kdo je za co zodpovědný. Tento dokument tedy zdůrazňuje potřebu další eh, hlubší spolupráce a výměny mezi eh, parlamenty, Magrebu, parlamenty je třeba posilovat naši spolupráci prostřednictvím také institucí, prostřednictvím parlamentu, eh, Evropského parlamentu, národních parlamentů a magrebských parlamentů. My jsme teď formulovali návrh a já doufám, že eh, se uskuteční v našem parlamentu Víme, co se odehrává v dané oblasti, co se děje v Mali a právě v tuto chvíli tedy dochází eh, k jednání mezi eh, parlamenty. My ale potřebujeme i politickou akci, jinak nevytvoříme myšlenku eh, integrace. Otázka bezpečnosti je zásadní v sociální i hospodářské politice a může podpořit také regionální integraci. Myslím, že je nezbytné, abychom pokračovali v dialogu s našimi partnery v rámci delegace eh, pro země Magrebu, tak na vysoké úrovni mezi zeměmi EU a zeměmi Magrebu. Právě podle toho návrhu taky byl předložen. Právě včera se, vy to určitě víte, pane Mingarelli, komisař File a generální tajemník eh, Ehm, Magrebské arabské unie a hovořili o, té eh, společn, o tom společném sdělení, hovořili o konkrétních iniciativách v oblasti energetiky, rozvoje soukromého sektoru, dopravy, venkovského rozvoje, rozvoje občanské společnosti. A v tomto kontextu myslím, že je důležité, aby politi- politická integrace také mm, zaujala svou správnou eh, roli. Zpráva nebo činnost komise a parlamentu by měla být co možná nejlépe spojená. Samozřejmě všichni máme svou, svou vlastní samostatnost, své vlastní funkce a kompetence. Ale je důležité, aby tento dokument nezůstal jen na papíře, ale aby byl něčím, co bude brzy dovedeno do reality a uskutečněno. Kolega Gomes, prego. Pan kolega Vánes, prosím. Děkuji panu Mingarelimu za velice komplexní prezentaci, velice přesnou prezentaci, ale ptám se, proč? Proč máme potíže s uskutečením této vize? kterou se nám tak detailně předložil. A podle mě velice dobře odpovídá potřebám. Eh, potřebám jednotlivých složek eh, společnosti nebo společností na jihu Středomoří. Také bych se vás chtěla zeptat na další věc. Vy jste se zmiňoval o salafistickém hnutí v těchto zemích. Ano, o tom víme. Objevuje se v mnoha zemích a víme, že nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mládeže, e, přináší vysvětlení tohoto nárůstu hnutí salafistů. Ale v některých zemích Tyto, mm, tato hnutí nemají kořeny, jako například v Libii, ale stejně se tam toto hnutí objevuje, protože je na to tlak z jiných zemí, jako ze Saudské Arábie, z Kataru. Jaké, jaké akce nebo jakou iniciativu předpokládá paní Ashton společně s těmito zeměmi? Protože toto hnutí má negativní, velmi negativní dopad Džihadistický a teroristický eh, prvek z tohoto hnutí eh, vyrůstají. Došlo k závažným důsledkům v Alžírsku eh, kvůli tomu, co se děje v Mali. Nechci, abyste hovořilo o brutalitě té operace, ale jsou určité zdroje. Já jsem byla v kontaktu s členy alžírské opozice, kteří se domnívají, že to, co se odehrálo, nebylo, nebylo organizováno jen tak přes noc. A že to a že to eh, vyplývá z vnitřního boje eh, o moc eh, v alžírské společnosti. Co to vlastně nastartuje v takovéto zemi? Tato zema samozřejmě strach, vyvolá to obavy, co to znamená z politického pohledu? Jen to zhoršilo e, situaci, je to navíc nebezpečné, je to nebezpečná situace, dochází a může docházet eh, k činnostem různých mafií, organizovaných či teroristických e, společností. Libie nemá armádu nebo jinou sílu, jak zabezpečit například eh, eh, ropné podniky, ropné vrty. A já jsem slyšela, že tito lidé se mohou pohybovat eh, po libijském území a nikdo je nekontroluje. Toto území není kontrolováno. Zdůrazňoval jste mm, potřebu řešit konflikty. Víme, že ještě není vyřešen problém mezi Alžírskem a Marokem, pak tu je konflikt Sahelu. A tato situace jen přispívá k tomu, aby organizovaný zločin získával další rekruty. Co dělá Evropská unie? Evropská unie by měla reagovat, měla by jednat. Já vím, že jednotlivé země jsou rozdělené. Ale když se podíváme na to nebezpečí, když vidíme, že to nebezpečí v tomto regionu narůstá, Nejdřív to bylo konflikt na severu Mali, pak eh, v Sahelu. Jsou využitelné teroristy. A my budeme pořád před nimi zavírat oči. A teď skončím. Teď si dovolím pár dotazů já. A budu se snažit být velmi stručný. Vy jste se zabýval tématem spolupráce v oblasti Magrebu, zeměmi Magrebu. A to je samo o sobě velmi složitým úkolem. Protože se od sebe velmi liší. Egypt není Maroko, Maroko není Líbie, Líbie není Tunisko. Mají rozdílnou historii. Ale nadhodil jste, že to jsou určité nástroje, jako média, kultura, diplomacie s parlamentními kontakty a tak dále. Chtěl jsem se vás zeptat, co si myslíte o spolupráci s ohledem na odborovou zkušenost, odborové organizace. Odborové organizace byly eh, výjimečným nástrojem při budování našeho společenství, našeho systému eh, blahobytu a ochrany eh, slabých členů naší společnosti. Takže se nejedná jen o hospodářský, ale i sociální rozvoj, kterému napomohli. Druhý dotaz Jaké jsou účinné nástroje? A to je těžký, eh, těžký dotaz. Jaké jsou účinné nástroje k boji proti obrovské devastující korupci, která doposud byla v Magrebu mezi vedoucími třídami? Nejedná se jen o vztahy mezi občany, vytváří mezi nimi nerovnost, ale také narušuje eh, zákony trhu, čímž stěžuje malým či středním podnikům Zemena v místech, kde není stabilní vláda, jejich situaci. Vy jste navrhoval parlamentní dialog a kontakty. To je věc, se kterou já souhlasím. Je to možnost práce, se kterou souhlasím, ale musíme mít na paměti také veliké rozdíly mezi parlamenty, tak jak je známe my na jedné straně a parlamenty těchto zemí, které mají tak čerstvou a mladou zkušenost demokracií. Takže jejich poslanci nemají pravomoci, které máme my v našich zemích. Eh, vy jste hovořili jedné velice zajímavé věci, neboli snažit se eh, snažit se exportovat eh, zkušenost s decentralizací neboli dát možná nejvíce příležitostí tomu území, aby se samoregulovalo, aby došlo k decentralizaci. Hovořil jste o příkladu Itálie. Musím poznamenat, mluvil jste také o jiných zemích, že to je opravdu vysoká forma eh, vlády, zprávy eh, a demokracie, ale potřebuje také využívat eh, činnost nebo osobu dobře připravených a správných osob. Protože pokud se předá pravomoc do rukou těch, kdo na to nejsou úplně připraveni správným způsobem, ehm, může dojít k tomu, že účinným způsobem tyto hm, pravomoci nebudou převedeny i e, se všemi finančními důsledky. A e, ještě se zmíním o podnikání. Kdo podniká, neinvestuje, pokud na území není bezpečí a jistota nebo právní jistota, ať už e, práva e, občanského nebo e, nebo obchodního. Takže investovat do takovýchto území bez toho, že budou vyřešeny tyto základní problémy, může být dosti komplikované. Chtěla, chtěl bych slyšet váš názor. Madame Benaram, vous avez la parole. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já si myslím, že tato otázka vztahu mezi Evropskou unii a Magrebem je podstatná. Tyto společnosti se nachází na zásadní křižovatce a já si myslím, že ta diskuze je stejná jak v Magrebu, také v Evropské unii. Jakou společnost její mít, jakou volbu vír a tak dále. Což znamená, že tyto země mají dvě možnosti dvě možnosti, které existují současně, hlavně pro mladé lidi. Mladé lidi, kteří nemají žádnou víru. Existuje zde vysoká nezaměstnanost a na druhé straně také existuje nedostatečné vzdělání. My jako obyvatelé Středomoří máme historické vztahy a my musíme eh, v každém případě být aktivní. Zatím jsme to neudělali. Buď jsme aktivní, což znamená, že to mladí lidé se budou snažit spíše přiklánět k islámu, k vahabismu, a to jsou věci, které podporují Saudská Arabie a e, Katar protože tyto země skutečně hrají důležitou, ale negativní roli. E, oni rozšiřují videa s uzavřenou společností, která má zpátečnický charakter a myslím si, že otázka eh, mládeže by měla být ve středobodu našeho zájmu, protože eh, tato mládež je velmi otevřená a má sociální eh, smír, dívá se také na vývoj v Evropské unie, ale Evropská unie zatím scházela. My jsme nepodali ruku rovnoměrným způsobem. Problém Unie pro Středomoří spočívá v tom, že se zakládala na eh, pilíří, které neměly solidní eh, charakter. Byly to eh, myšlenky nás, Evropanů, kteří se snažili nalézt nové trhy. Jak vidíte, že skutečně šlo spíš o nás o naše trhy, které by se otevřely v zemích Magrebu. My jsme na křižovatce a Musíme se snažit jednat. A jedna otázka, která se mně zdá být důležitá, je otázka výchovy a kultury. Například Unie arabského Magrebu. To je specifičnost eh, magrebských společností. Oni nejsou pouze arabského charakteru. Je to otázka berberů a dalších eh, národností. My hovoříme o eh, um, Arabské Magrebské unii, mohli bychom hovořit o Magrebské unii, ale to je prostě potom rozdíl, protože tam eh, jsou také jiné národnosti a otázka plurality. Je, Hacipi Abdel, to je filozof, kterého mám moc ráda, který zemřel eh, před několika lety. Napsal eh, knížku, která se nazývá Pluralitní eh, Magreb. Pluralita kulturního charakteru, jazykového charakteru, pluralita uvědomění se muslimství, Jde o to akceptovat tuto pluralitu, uvědomit si ji jako takovou. A my v našich vztazích eh, s Magrebami, s, eh, s Magrebem se musíme těmito otázky zabývat. A teď se vrátím k ekonomickému tématu. Můj předcházející kolega hovořil o korupci a o vymáhání práva. To je třeba říci, protože spousta evropských společností nechce investovat, protože tady neexistuje žádný solidní právní základ. Když se podíváte na Alžírsko, tak tam nemůžete vyřešit tyto tri- problémy přes tribunály je třeba mít solidní spravedlnost a to je také součást vyjednávání. Existuje jedna věc, která mě ruší. Eh, ta se zabývá eh, tarifními eh, vyjednáváními protože tyto země jsou skutečně takové velmi citlivé roli. Nemůžeme od nich eh, vyžadovat úplné otevření, protože to by skutečně ještě rozmělnilo tu ekonomii. Ale dle mého názoru se musíme soustředit na mladé lidi. A našich vztazích musíme více poslouchat názorům občanské společnosti, protože dříve tady byly autoritativní režimy a my se musíme snažit tyto vztahy ale spíše porušit, protože musíme mít zájem na to, abychom občanskou společnost pozorně vyslechli. Občanská společnost je důležitá, důležité je Magrebské sociální fórum, které se bude konat v Tunisku v březnu a potom je třeba si vyměňovat názory s účastníky eh, občanské společnosti. Děkuji, pan Svensson. Tak se mi herr ordförande, gedigen Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval za výtečné informace, které jsme slyšeli. Možná, že Někteří lidé mají zájem o některou z těchto zemí. Eh, mám pocit, že ve vašem případě je to Tunisko. Eh, možná jsem to pochopil správně, ale eh, poslouchal, možná jsem to nepochopil správně, ale vy jste hovořil o rovnosti příležitostí a řekl jste, že v Tunisku je tato situace, situace v oblasti rovnosti příležitostí horší. Že ale zároveň studuje mnoho dívek a žen, Nabízí se tedy otázka, jestli již nyní je možno pocítit, že situace žen v Tunisku se zhoršila. To byla tedy první věc. A nyní druhá věc. Eh, v Tunisku hraje a hrála velmi důležitou roli turistika, cestovní ruch. Rád bych věděl, jak to vypadá v tuto chvíli. Děkuji. Prosím, máte slovo. Ano, souhlasím se vším, co jste řekl, pane Pancery, ohledně té potřeby eh, konkrétně realizovat všechny tyto krásné myšlenky, aby nezůstaly jen zavřené v šuplíku. Máte pravdu. Paní Gomez, vidím, že už je pryč, ale eh, možná se mezi tím zmíním o jiných odpovědech, odpovědích, než se vrátí. Jak se podělit o naši odborovou zkušenost? Ano, ano, proč ne? To je zásadní věc. Když se má rozvíjet občanská společnost, eh, nevládní organizace, tak tím máme na, na mysli i odborové organizace v zemích, eh, kde jsou silné odbory, eh, je demokracie nejsilněji zakořena. Například v Tunisku odborové organizace jsou relativně silné a hrajou tam významnou úlohu. A bylo by důležité, aby s našimi vlastními zkušenostmi z odborového hnutí, abychom mohli pomáhat těmto zemím. Já s vámi úplně souhlasím. A kromě jiného si myslím, že zapotřebí eh, kontaktovat KOSOK, abychom zjistili, zda mohou eh, odborové organizace takto pomáhat Magrebu. Není to úplně explicitně vysvětleno v našem dokumentu, ale je to tak. Jak bojovat proti korupci? Obecně je zapotřebí postavit určitou protiváhu eh, těm eh, pravomocem. Co to znamená? Média, aby toto označovala, také odborové organizace, aby o tom hovořili, ale především je zapotřebí mít nezávislé soudnictví. Takže eh, soudnictví musí být nezávislé, média a v tom jim musíme pomáhat když v naší asistačním programu věnujeme milion eur na rozvoj nezávislých médií a soudnictví, tak myslím, že to může mít takovýto dopad abychom přispívali tímto způsobem a pomáhali jim rozvíjet boj proti korupci, aby byl účinnější. A samozřejmě také v tom hraje úlohu občanská společnost. U nás hraje významnou úlohu v boji proti korupci. A já doufám, že u nich také. Občanská společnost, pokud bude silná, budeme jim pomáhat, aby eh, také mohli lépe bojovat proti korupci. Decentralizace má svá rizika, no to máte úplně pravdu, protože může vést eh, k, k, k katastrofickým situacím, pokud eh, místní zpráva bude špatně zpravovat svěřené pravomoci nebo podle sebe, eh, tak je zapotřebí, abychom je doprovázeli při této decentralizaci. Ty země, které nyní decentralizují, jsou například Maroko, a my jim pomáháme, snažíme jim pomáhat a měli bychom jim pomáhat. A doufám, že naše pomoc bude mít svůj, svůj význam, svůj dopad. A také máme ehm, na partnerská města mezi našimi ehm, správními no, orgány, mezi jednotlivými obcemi. To si myslím, že také může pomoci. Hovořilo se o bezpečnosti. Eh, bez bezpečnosti a právní jistoty nebudou investice, to je jasné. Ve všech těchto zemích se snažíme zlepšovat nebo pracovat na zlepšení bezpečnosti. Eh, v Libii je situace nejobtížnější. Snažíme se tam vytvořit operaci zaměřenou na kontrolu hranic v Tunisku. Už, už rok navrhujeme, že jim pomůžeme s reformou eh, bezpečnostního sektoru ale nejsou ještě úplně přesvědčení. Eh, je zapotřebí provést bezpečnostní reformy a také eh, oblasti, která souvisí eh, s, se zprávou, s řízením. Pak může být posílena ta oblast investice. Toto jsou jasné překážky pro další investice. Jak vypadá situace s pravým postavením ženy? Eh, když hovoříte v Tunisku s, s združením organizacemi, které zastupují ženy, tak vám řeknou, že cítí tlak. Že cítí tlak proti tomu, jak se oblékají, nebo jak se chovají. A v oblastech, které jste zmínili ohledně Vlastně režimu Benaliho a dalších došlo k určitému, e, k určitým, e, k určitému postupu, e, pokroku, ale pod tlakem salafistů zejména dochází zase k opačnému vývoji. Ale toto nám všechno říkají naši tuniští partneři, to víme od nich. Pokud velký počet tuniských žen říká, že cítí takovýto tlak, tak, jim, tak nám nezbývá, než jim věřit. Například eh, je velký počet kin, která zavírají. Kina jsou součástí kultury. A to je špatná známka, když se zavírá kino. A to proto, že se cítí ohroženo. To je stejné jako s alkoholickými napoji. Já tu nepodporuji alkoholismus, ale aby ten, kdo si chce dát jedno pivo, si je nemohl vypít. Eh, já si myslím, že to není sociální pokrok. jak se eh, postavit k situaci žen, zase máme zneklidňovat, o tom jsem hovořila, a paní Gomez. Proč máme potíže s realizací všech těchto myšlenek? Jedním z důvodů a hlavních překážek rozvoje spolupráce v tomto regionu jsou špatné vztahy mezi Alžírskem a Marokem. To je jasné. Pokud až, až do posud země Magrebu se ještě dostatečně nerozvinuly, co se týče uh, jejich další integrace, tak je to právě kvůli tomuto problému. No jak se postavit těm, kdo financují salafisty? Tady jsme v obtížné situaci. Máte pravdu. Víme, kdo je financuje, ale kromě jiného s nimi máme vynikající vztahy. Dokážeme otevřeně s nimi hovořit o tomto problému. Je třeba o tom hovořit. Ale současně je to problém. Země, které jste jmenovala, země ty dvě země Golského zálivu, jsou ehm, pro nás, pro naše členské státy, velice důležité importní země. Nakupují eh, od nás také eh, export především zbraně. Eh, my potřebujeme palivo, takže jsou to privilegovaní partnery, partneři členských států. A na druhé straně máte pravdu, to jsou země, které vyznáte lépe než já, mají určitý problém s tím, že například Libii financují milice. Takže se tomuto problému s nimi musíme věnovat s vědomím, že je potřebujeme z jiných důvodů. alžírské události? Je to otázka vnitřní rivality v Alžírsku? Já vám to nemůžu nijak eh, potvrdit. Hypotéz, hypotéz je spousta. Můžeme vyslovit, jakou hypotézu chceme, ale víme, že na, sidu, na, na jihu Alžírska je určitý počet Eh, buď eh, kriminálních živlů a, nebo extremistů džihadistických. A víme, že ještě předtím, než došlo k těm událostem v, Lí- v Mali, došlo k libyské expedici před dvěma lety. Třeba, že z Evropské unie nevidíme úplně jasně všechny tyto věci. Eh, tři roky to trvalo, než eh, vznikla určitá strategie. Takže nejen Evropská unie, ale i dalším zemím trvalo, než si uvědomili, že v Sahelu se jedná určité problémy, jako je organizovaný zločin a eh, džihadismus v Sahelu. to, proč se staly věci, které se udály minulý týden, tak si myslím, že ty kořínky a, a ta živná půda v Alžírsku pro tyto věci existuje už celou řadu let. A ty libyské události před dvěma roky a to, co se stalo e, v Mali před e, nedávném, samozřejmě e, přispělo k vyostření tohoto problému co udělat v otázce západní Sahary, což je jedním ze zmrazených konfliktů, který je živnou půdou pro eh, ty spory a nestabilitu eh, v regionu. Ano, Evropská unie doposud říkala, podporujeme zvláštního představitele OSN Christophera Rose. A když to řekneme, tak víme proč protože nemáme v 27. jasný společný názor. Některé členské státy zcela podporují marocký názor a pak máte jiné členské státy, které mají za to, a budou mít eh, eh, referendum, eh, které mají jako možnost referendum o nezávislosti západní Sahary. Takže je v této situaci obtížné dojít k nějakému společnému stanovisku Evropské unie a Evropská unie tedy velice obtížně může být aktivnější v řešení problému západní Sahary. Já nechci tímto ospravedlňovat, proč se to děje, ale chtěl jsem vám to jen vysvětlit. Důvod, proč nejsme aktivnější, je právě tento. Pokusil jsem se tedy odpovědět. Eh, Máme krátkou pauzu.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

Vážení kolegové, bude následovat diskuze se Zuzanou Gruběšič, ano, vyslovil jsem to správně, vicepremiérkou zodpovědnou za evropskou integraci v Srbské republice. Rád bych vás přivítal, paní vicepremiérko. Poprvé jste hostem našeho výboru pro zahraniční záležitosti. Naši Eh, členové zase pojedou do Bělehradu. V roce 2012 eh, zažilo Srbsko důležitý rok, protože obdrželo eh, statut kandidátské země a rok 2013 bude možná ještě důležitější, protože právě v tomto roce Srbsko musí splnit podmínky, které jsou nutné pro otevření přístupových jednání. Náš výbor diskutoval o každoroční zprávě o pokroku o Srbsku dnes dopoledne jsme diskutovali o zprávě, kterou na toto téma sepsal pan Kačin. A mohu vás ujistit, že výbor by eh, velkou většinou chtěl zahájit přístupová jednání se Srbskem, protože se domníváme, že by to dále přispělo k demokratickému vývoji ve vaší zemi. Nepochybně vám nemusím říkat, že Dialog mezi Bělehradem a Prištinou je v této souvislosti velmi důležitý a rádi vidíme, že se zdá, že v dialogu pokračujete. Myslím si, že obě strany mají zájem na normalizaci vztahů. To znamená, že občané Srbska a, a, a i Kosova by do budoucna mohli žít v míru nyní vám předám slovo, paní vicepremiérko, abyste nám popsala úkoly, kterým eh, srbská vláda čelí před zahájením přístupových jednání. Co máte nyní před sebou? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že se mi dostalo příležitosti promluvit před výborem pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu a to právě nyní, v těchto dnech, kdy se zintenzivnila diskuze o pokroku Srbska. Vy jste dnes měli druhou rozpravu o zprávě o pokroku ve vašem výboru. Já jsem bývalá poslankyně, to znamená, že naprosto chápu eh, roli parlamentu a velmi si cením role, kterou Evropský parlament sehrává v, na poli eh, evropské integrace takových zemí, jako je Srbsko. Měla by to být diskuze. Já nebudu hovořit příliš dlouho. Poskytnu vám příležitost, abyste pokládali otázky a vynasnažím se na ně odpovědět. To znamená, že to nebude monolog, ale dialog. Doufám, že jsem to pochopila správně a budu se toho držet prosincových závěrech Evropské rady byl konstatován pokrok Srbska na cestě k Evropě, byl uznán a závěry rady otevřely možnost pro zahájení přístupových jednání v brzké budoucnosti. Návrh usnesení vašeho výboru tuto skutečnost potvrzuje a potvrzuje také zahájení přístupových jednání pro Srbsko je velmi důležité, aby se odrazilo od tohoto pokroku a aby do konce irského předsednictví, to znamená do konce června, přístupová jednání zahájilo. Jedna, jeden z důležitých důvodů, proč potřebujeme pevné datum, je to, že chceme zachovat dynamiku reform v Srbsku a že také chceme, aby proces evropské integrace byl nezvratný. Jak jste sám řekl, pane předsedo, naším největším úkolem a nejdůležitější politickou podmínkou pro zahájení přístupových jednání je dialog s Prištinou. A já mohu konstatovat, že dialog s Prištinou byl v srbském parlamentu ustanoven jako permanentní dialog před několika týdny. Normalizace vztahu s Prištinou je samozřejmě tou nejdůležitější podmínkou pro další pokrok v naší evropské integrace a, za, integrace a zároveň je to ta nejcitlivější a nejobtížnější otázka pro naši zemi. Nicméně není jiná cesta než dialog. Všechny zúčastněné strany musí spolupracovat pragmaticky, pružně, tak, aby dosáhly přijatelného řešení a aby zlepšili život občanů eh, v celém Kosovu. Tolik tedy konkrétní výsledky a provádění eh, schválených bodů. Politický dialog na nejvyšší úrovni bude pokračovat. Čtvrté kolo jednání proběhlo před několika dny, 17. ledna tady v Bruselu, pod záštitou paní vysoké představitelky Catherine Ashtonové. Domníváme se, že Evropská unie uzná pokrok, ke kterému došlo v dialogu eh, s Prištinou. Ten dialog je trvalý a udržitelný. Provádění dohody o, integrovaném pohraniční, o integrované eh, pohraniční zprávě eh, proběhlo a probíhá tak, jak jsme slíbili, jak jsme se domluvili. Na druhé straně bychom neměli zapomínat na vnitřní reformy a měli bychom na nich trvat. Vnitřní reformní proces v Srbsku pokračoval i po vytvoření nové vlády. I nadále tvrdě pracujeme na těchto reformách, soustředíme se zvlášť na boj proti organizovanému zločinu, korupci, soustředíme se na právní stát, práva menšin a v období hospodářské krize se zvláště soustředíme taky na ekonomické otázky. Vláda přijala akční plán, který se opírá o doporučení, která jsou součástí zprávy o pokroku formulované Evropskou komisí. Vytvořili jsme Národní koordinační orgán pro provádění tohoto akčního plánu. V jeho čele stojí pan premiér. A díky tomu získala je reformy ve všech oblastech života novou dynamiku. Reforma soudnictví, abych byla konkrétnější, Budu uh, hovořit i o nedostacích dosavadních reform. Bude také naším úkolem. První důležitý krok je ukončen. Je to založeno na uh, rozhodnutí ústavního soudu. Soudci se vrátí do práce. Kromě toho máme novou strategii o boji proti korupci, která bude přijata do konce března, jak jsem byla dnes dopoledne informována. Nové zákony o nebo v prosinci eh, parlament přijal nový zákon o veřejných zakázkách, tak aby veškeré veřejné zakázky byly realizovány efektivně a transparentně. Pojďme se podívat na oblast lidských práv a práv menšin. Náš právní rámec je dobře rozvinut. Lidská práva jsou garantována a chráněna ústavou. Jsou chráněna i práva a svobody eh, národních menšin jsou chráněny před diskriminací, ale musím otevřeně přiznat, že stále ještě máme určité rezervy, pokud jde o provádění těchto zákonů. Kromě toho bych ráda zmínila určité pokroky na tomto poli. Srbský parlament dokončil standardy a příklady dobré praxe, pokud jde o antidiskriminační opatření. My máme ve srbském parlamentu 34 žen. Toto dokazuje. Kromě toho jsme se snažili zlepšit pozici romského obyvatelstva a snažili jsme se v tomto duchu eh, provádět strategii, eh, která má zlepšit postavení romského eh, obyvatelstva a budeme se tím zabývat dále v první polovině tohoto roku. Kromě toho pracujeme na strategii proti diskriminaci a budeme eh, zveřejňovat zastřešující dokument, který se bude snažit o snížení úrovně diskriminace v naší společnosti. Budeme se soustředit na to, abychom eh, zvýšili toleranci vůči rozdílům a bránili konfliktům. Po závěrech Rady o monitorování práv menšin v Srbsku eh, byla eh, v srpnu vydána monitorovací zpráva, která je pozitivní a která doporučuje další zlepšení v oblasti práv menšin. A Srbsko to samozřejmě bere velmi vážně. Pokud jde o práva skupiny LGBT, my chráníme důstojnost těchto lidí, protože se hlásíme eh, ke svobodě vyznání, názoru a schromažďování všech našich eh, obyvatel. Práva proti diskriminaci zaručují našim obyvatelům, že nebudou diskriminovány na základě sexuální orientace. Za spolupráce s Radou Evropy se Srbsko účastní projektu který chce bojovat proti diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlaví. E, zahájení tohoto projektu proběhlo v Bělehradě 13. E, prosince loňského roku. V této souvislosti e, pan komisař pro, rozhod- pro rozšíření <clears throat> zmínil tuto konferenci. Konference se snažila o vytvoření společných opatření na tomto poli společně s Radou Evropy, jak už jsem řekl. Pokud jde o provádění dohody o stability a přidružení a dočasné dohody, tak nyní si připomínáme pátý rok jejich platnosti a brzy eh, Srbsko eh, si dospěje do eh, fáze liberalizace obchodu s určitými strategickými produkty. Provádění dohody je velmi důležité pro zahájení přístupových jednání. Jedno z očekávání, která jsou s tím zpěta, eh, je to, že dohoda o přidružení a stabilizaci vstoupí v platnost. To znamená, že poslední členský stát eh, Litva bude tuto dohodu ratifikovat během letošního jara. V této souvislosti počítáme s vaší pomocí, s vaší podporou. Krátce se dotknu otázky liberalizace víz, protože je to velmi důležitá věc pro nás a pro celý region, pro celý západní Balkán. A kromě toho vymenuji pár opatření, která jsme provedli. Ráda bych se také věnovala těm nepravým žadatelům o azyl eh, zemí západního Balkánu. Chápeme pochybnosti některých členských států, pokud jde o rostoucí počet nepravých žadatelů o azyl v posledních měsících. Nicméně Srbsko se snaží problém vyřešit na základě proaktivních opatření. Přijímáme veškerá opatření, která byla mm, stanovena v poslední zprávě komise. A také všechno to, co bylo eh, probíráno v říjnu na Radě ministrů vnitra. To znamená, že se snažíme o přísné kontroly na pohraničních přechodech, na hraničních přechodech a snažíme se zlepšit eh, pozici menšin. Kromě toho jsme přijali změny trestního zákona a nechceme, aby docházelo ke zneužívání institutu azylu a všichni ti, kteří ho budou zneužívat, budou potrestáni. Kromě toho eh, parlament přijal zákon o zprávě migrace a poslední údaje o eh, počtech těch nepravých žadatelů o azyl eh, hovoří o tom, že jejich počet se snižuje. My jsme tedy přijali veškerá nutná opatření a Musíme se snažit o rovnováhu mezi přísnými pravidly a zároveň se musíme vyhnout diskriminaci. Nechceme tedy ohrozit výdobytky na poli lidských práv, která jsou uznána, uznávána eh, ve zprávě o pokroku vydané Evropskou komisí a konstatované také parlamentem. Já si myslím, že Srbsko by nemělo trpět zneužíváním tak důležité, eh, důležitého nástroje, jako je azyl v duchu nařízení 539 navrhujeme, aby evropské instituce zvážily možnost změny tohoto nařízení z roku 2005 v, eh, v novém nařízení by Srbsko bylo označeno za eh, bezpečnou třetí země, třetí zemi, tak jako Rumunsko a Bulharsko eh, dříve v roce 2005. Kromě toho jsme kladli velký důraz na regionální spolupráci. V návrhu vašeho usnesení vidím, že jste si toho všimli a že to uznáváte jako pozitivní úspěch srbské vlády. Poslední oficiální návštěva Srbsk, eh, premiéra v Srbsku ukázala, že jsme zavázáni k tomu, že budeme zlepšovat vztahy se všemi sousedy v našem regionu. Nebudu zabíhat do větších detailů a skončím tím, že vám poděkuji za pozornost a nyní se těším na naši vzájemnou diskuzi. Ráda zodpovím vaše dotazy. Before giving the floor to Mr. Kukan, Děkuji. Ještě než předám slovo panu Kukanovi, který bude prvním řečníkem, chtěl bych připomenout, že během půl hodiny se, nebo za půl hodiny se odehraje eh, výměna názorů s panem Gilmorem za irské předsednictví ministrem zahraničních věcí a obchodu. Proto bych vás chtěla požádat, chtěl požádat, abyste byli struční. Děkuji vám, pane předsedo ze srdce vás děkuji, paní eh, vicepremiérko. Již jsme měli příležitost s vámi spolupracovat, třeba že pro vás je to první návštěva našeho výboru pro zahraniční věci. Víme, že eh, se paní vicepremiérka hodně angažuje v naší eh, evropské agendě. A víme, že Srbsko od doby nové vlády má pozitivní e, přístup, ale mělo by to být chápáno i jako asi povinnost. Teď nás nemůžete zklamat. Teď, když jste vyvolali tak velké naděje, že Srbsko je na správné cestě, měli byste to brát jako svou zodpovědnost. Vy už jste se zmínila že v mnoha oblastech musíte přinést hlubší výsledky. Jsme rádi, že dialog postupuje, že dochází k implementaci dosažených dohod a chceme vás povzbudit, abyste co nejzodpovědněji pokračovali. Rozumíme těm potížím, které máte, či budete čelit dlouhodobě v dlouhodobém časovém horizontu. Nicméně mnoho rozhodnutí eh, bude záviset tom, jak budete přistupovat k dialogu a tím se budou řešit také. Chceme podpořit skutečnost, abyste dostali datum pro začátek jednání, ale bude zapotřebí, abyste postupovali dál, tak jak jste učinili do posud. Váš prezident je dnes v Bratislavě na Slovensku. Vítáme jeho, proevrops, jeho proevropské vyhlášení je zapotřebí velmi realisticky že ale nakonec eh, vždy uvede, že evropská integrace je jeho pevným rozhodnutím, na kterém vláda pracuje a my toto chceme posilovat. Mám jeden dotaz ohledně slavného či neslavného článku 359. Víme, že došlo k určitému vývoji, že stále ještě parlament eh, o něm diskutuje a jen jsem vám chtěl sdělit, že velice bedlivě sledujeme, jak eh, situace bude vyřešena a jakou finální formu nabere. My mm, bychom raději slyšeli velké stížnosti od eh, nadnárodních firm, které jsme už slyšeli v minulosti. Vím, že pan spraved, minister spravedlnosti eh, Vučiš, vy a eh, eh, další. Víte, jak, by situace, jak situace vypadá? Chtěl bych vás požádat o bližší informace. A chtěl bych vám říct, že budeme sledovat tuto věc, dokud nebude dořešena. Děkuji, pane předsedo. Pan Kačin. Spravodaj o Srbsku. Prezidente, honorevole, poštovaná Eh, zamjenica premijera, gospodin ambasadore, dobrodošli. U... Pane předsedo, budu pokračovat v angličtině. I would like to start by... Rád bych začal tím, že řeknu, že právě dnes eh, byla zpráva o pokroku Srbska přijata velmi pozitivně. Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, za to, že podpořili Srbsko na jeho cestě směrem do Evropské unie. Rád bych řekl, že to, co tato vláda eh, dosáhla během několika měsíců, přesahuje to, čeho dosáhla ta vláda dřívější. To znamená, že je to skutečně, skutečný průlom. Průlom v dialogu eh, nejen s Kosovem, ale s dalšími sousedy. Začnu u eh, Černé hory. Stále ještě slyším stanovisko tehdejšího premiéra Koštunis, který říkal, že nikdy neuznají nezávislost a potom ji následně uznali. Ale nyní máme dobrý příklad pro všechny sousedy. To, co řekl během návštěvy Bosny, je eh, balzámem pro naše uči. To je přesně to, co eh, Bosna Hercegovina potřebuje. Pomoc i od Srbska. Pokud jde o dialog s Kosovem, tak já bych rád zdůraznil, že mi nebude stačit, pokud tady bude úspěch během šestého nebo sedmého dialogu nechci zažít žádný devátý, desátý, jedenáctý dialog. Duben je zkrátka deadline. Eh, a my chceme jasný pokrok, jasný výsledek. Pokud jde o organizovaný zločin, systému korupci a boj proti ní, tak já si myslím, že musíme konstatovat velký pokrok, ale zároveň je to trochu bizarní příběh. Protože my vy poskytujete eh, bulvárním médiím veškeré detaily vyšetřování. To není příklad demokratických standardů. Detaily o tom, eh, kolik kdo dostal zaplaceno během toho vyšetřování. Já si myslím, že to je naprosto nepřijatelné, až je to ostuda, abych to řekl otevřeně. A já si myslím, že to musíte jasně řešit do budoucna. Pokud jde o článek 359, tak se domnívám, že moji kolegové o tom řeknou víc. Já chci říct pouze jednu věc. Ať už děláte cokoliv, nedělejte nic pro nás. Nedělejte to kvůli nám, ale dělejte to kvůli svým občanům. Proto, aby měli důvěru ve svou vládu, v evropského ducha a abyste vytvářeli lepší budoucnost pro mladou generaci, která chce pracovní místa. Děkuji. Mr. Děkuji, pán Posalt. Dvě minuty. Já, Frau Premierminister. Pane vicepremiérko, já jsem pro vstup Srbska a jsem někdo, kdo si vysoce váží vaší osobní angažovanosti. Nicméně mám dvě kritické otázky. První bod, ten se vztahuje na neustále znášenou otázku statusu Kosova. Já vítám rozhovory, které jsou vedeny na téma praktických ulehčení ale nicméně existují neustále nové tóny ohledně statusu Kosova. Říká se, že ženy mají větší odvohy, odvahu než muži, takže srbští politici by měli být odvahu říci vlastnímu národu, že eh, Kosovo nikdy nebude srbské a je třeba otevřít možnost integrace do EU. Za druhé, máme akutní krizi v Preševo. Já tento region on velmi dobře znám, velmi často jsem ho navštěvoval a prosím vás, abyste udělali vše proto, abyste snížili chudobu eh, v této oblasti, abyste vylepšili postavení menšin a abyste zlepšili situaci v Magetonii a v Kosovu tak, aby se zlepšila situace místního obyvatelstva protože když se v této oblasti, v tomto regionu nepodaří zlepšit hospodářskou situaci, tak to bude špatné. Prosím, starajte se zvláště o tento region. Výborně, pane poselte. Paní Gomez, dvě minuty. Skutečně dvě minuty. Vítejte, paní vicepremiérko, jak už bylo eh, řečeno. Eh, jedná se o začátek eh, jednání o přistoupení se Srbskem letos. Vztahy mezi Bělehradem a Prištinou jsou velice důležité a rádi bychom viděli spolupráci z vaší strany s EULEXem, včetně toho, eh, té zvláštní skupiny pověřené vyšetřováním a byli bychom rádi, aby eh, Srbsko eh, zrušilo tu paralelní strukturu, která existuje na určitých místech. Je zapotřebí abychom sehrali svou úlohu a vybudovali tento dialog. Vy jste žena stejně jako já. Můžete nám říci, zda také tak vidíte tuto situaci, zda ji tak také chápou lidé na obou stranách. Také se vás chci zeptat. A jak vypadá reforma právního státu? Pan Kačin se o tom zmínil, hovořil o znepokojivém vývoji, který vypadá, že jde e, e, proti úsilí bojování, boje proti korupci a zločinu, kde potřebujeme další pokrok. A média jsou v tomto ústředním bodem. Mají ústřední úlohu a ve svém působení čelí obrovským překážkám v Srbsku. Chcete se zabývat nedostatkem transparentnosti vlastnictví médií v Srbsku? Děkuji. Bene, onorevole Lunacek, prego. Pani Lunacek, prosím. Grazie, presidente. I'd also like on behalf... Děkuji, pane předsedo. Jménem Zelených bych vás ráda přivítala, paní vicepremiérko. Jsem ráda, že vás opět vidím po té, co jsme se setkali v Bělehradu. Ráda bych navázala na to, co právě říkal pan Kači na konci Ehm, ty věci musíte dělat pro své vlastní občany, abychom posílili evropského ducha. My jsme byli poměrně skeptičtí, když nastoupila vaše vláda. Já musím říci, že e, jsem byla skeptická, ale nyní tedy konstatujeme, že jste zintenzivnili tu práci a že vám můžeme poblahopřát, ale stále jsou tu věci, které bychom mohli dělat lépe. Vy jste sama řekla, že je velmi důležité, aby nebyly eh, diskriminovány příslušníci skupiny LGBT. Já si myslím, že zatím nedošlo k jednoznačnému eh, pokroku. Známe ten eh, průvod, Pride a tak dále, ale zároveň je tu celá řada lidí, kteří dělají nepokoje a já vím, že zatím nebylo dostáno eh, spravedlnosti. To znamená, že se vás ptám, eh, jak se k tomu postavíte, jak tady do budoucna zaručíte, že demokrat, demonstrace eh, tohoto typu budou moci probíhat takovým způsobem, aby to bylo bezpečné pro všechny. Já jsem spravodajkou pro Kosovo. Dneska jsme o tom diskutovali, za dva týdny o tom budeme hlasovat. Já si velmi cením toho, co jste řekla, a sice, že musíte vést dialog, že není žádná jiná cesta, že není alternativ. Eh, je to zřejmé i z dohody o integrovaném pohraničním managementu. Já vím, že proběhne eh, setkání mezi panem Nikolevičem a panem Jajagou. Mohla byste stanovit nějaké datum a mohla byste potvrdit, že se to tak skutečně stane, protože my jsme to zatím slyšeli, ale nebylo to potvrzeno. A kromě toho, a já vím, že se o tom diskutovalo v rámci dialogu, ale zatím jsme nedospěli k výsledku a to je konečně poslední věc, co řeknou pane předsedo. Eh, paralelní struktury na severu Kosova. Chce Eh, vaše vláda odstranit tyto struktury v oblasti policie a soudnictví, tak aby, aby tady, tady byla eh, transparentní struktura pod uh, vládou? Děkuji. Um, Pán Tanok, paní um, více premiérko, vítám vás zde jménem ECR, naší politické skupiny, která chápe Srbsko jako přátelskou zemi. Sledujeme se zájmem vývoj vaší země a také zprávu o vašem dalším pokroku. A vítáme reformy, které jste vykonali v oblasti transparentnosti, zlepšování cesty k demokracii, lidským právům, právům eh, menšin. A se zájmem jsem si vyslechl i a vyslechnu si to, co chcete říct o LBGT. Mám několik eh, dotazů také ohledně článku 359. Eh, několik eh, voličů srbského původu v Londýně se mě na toto ptali, na um, své vlné využívání tohoto článku bez soudního procesu dochází k vyvlastňování. Jak se na to díváte, jaké reformy chystáte protože se zdá, že toto tady zbylo jako takové dědictví nechvalné z bývalých eh, jugoslávských komunistických eh, dní. Podporujeme myšlenku ehm, země nebo území za mír a slova prezidenta Beriši ve Skopě nás vyvolaly určité obavy. Vypadá to, že tedy není ještě vyřešena zcela otázka hranic. Rádi bychom věděli, co se děje zejména v souvislosti s Kosovem. Zda se bude odehrávat ještě nějaké další dělení, to je dlouhodobá odpověď. Také jsem vám chtěla poblahopřát ke zlepšeným vztahům s Černou horou. Byl jsem tam ráno na vizitě, na návštěvě v Podgorici, když eh, byl eh, pohřeb bývalého prezidenta. Eh, někteří kriminálníci snažili najít určité útočiště a já doufám, že všechny tyto otázky se brzy vyřeší. Děkuji. A nyní máte slovo, paní eh, vicepremiérko. Děkuji za vaše připomínky, za zájem, za dotazy, za zájem, který jste projevili eh, o Srbsko. Ještě jeden dotaz. Omlouvám se. Pan Rouček. Ještě jeden příspěvek a dotaz. Také vás si přivítat paní eh, vicepremiérko u nás ve výboru pro zahraniční záležitosti za politickou skupinu socialistů a demokratů. Eh, chci říct, že jsme pro plnou integraci Srbska. Můžete, můžete počítat s naší podporou, ale samozřejmě musíte vykonat svůj, svou domácí práci. A za to budete odměněni a začneme vyjednávání co možná nejdříve. K tomu všemu, co zde bylo vyřešeno, bych se rád zeptal ještě. Můžete nám říct něco o hospodářských reformách? My se zaměřujeme na politické reformy, vztahy se sousedy, to je velice důležité, ale eh, občané Srbska za posledních 20 let prošli velice obtížným obdobím a mnozí nevidí ještě to světlo na konci tunelu. Co tedy Srbsko? Nebo co i my můžeme udělat, abychom pomohli jako, sou, jako tedy součást toho procesu přistoupení, jak nastartovat vaši ekonomiku, jak eh, přinést růst eh, do vaší ekonomiky, jak snížit nezaměstnanost. Je pravda to, co říkal pan posel to o, o eh, pressure, ale je zde mnoho dalších míst, kde lidé srbskou žijí v chudobě. Bez hospodářského růstu se nezbavíme chudoby. Můžete nám o tom říci více, o vašich ekonomických reformách? Ještě jednou se omlouvám, říká pan předseda. Prosím, paní vicepremiérko. Děkuji vám za tento příspěvek také. Já jsem vždy ráda, když mohu hovořit o hospodářství, ale začnu s dovolením o začátku. Několik poslanců se tázalo na článek 359. Změna mm, trestního zákona se nyní probírá v parlamentu, ještě nebyla odhlasována, jen vás stručně spravím, jaké změny máme v úmyslu, ale nemohu vám přesně sdělit, kdy to bude přijato a jak bude vypadat finální verze tohoto článku. Úmyslem tedy je, snížit tlak, který je na soukromé majitele v celém procesu, ale také je úmyslem pochopit lépe zneužití takovéto pozice majitele vůči jeho podniku. Článek 359 Nadále ale ve změněné podobě setrvá v trestním zákoně, protože v tuto chvíli je tu, jsou tu čtyři tisíce soudních případů, které jsou řešeny právě na základě tohoto článku. Text se tedy změní, ale tento článek sám o sobě nebude vymazán z trestního zákona. Vlastníci soukromých firm, podniků, ať už jsou jakoli nezávislí, také mohou způsobit újmu eh, svým akcionářům nebo podílníkům a eh, sobě přinést prospěch. Proto je třeba najít rovnováhu. Jak už řekl jeden z poslanců, jedná se o to, jak najít rovnováhu mezi komunistickou minulostí a současností, tím dědictvím minulosti a současností. Právní stát a právo na soukromý majetek zde jasně musí být. Nyní se bude teprve diskutovat o tomto článku, takže vám nemohu ještě sdělit, jak bude vypadat finální podoba tohoto článku. Mohu vás ale informovat později, až bude tento článek přijat a budu vám schopna sdělit, jak přesně bude zapsán tento článek do trestního zákona. Několik vášených poslanců se zmiňovali také o údolí Prešovar a o incidentu, k němuž došlo především. Monument, který eh, tam byl postaven představiteli albánské eh, komunity a byl věnován tento monument, tento památník, zabitému teroristovi v roce 2001, jak byl za v Jižním Srbsku, jako zodpovědný stát jsme vedli týdenní dialog se zástupci albánské menšiny. Také jsme eh, do eh, tohoto dialogu začlenil OBSE a členy mezinárodního společenství. Je to vnitřní záležitost Srbska a nemá žádný dopad na region, je to věc jednoho pomníku v Pršvoru, který byl tam postaven, aby oslavil teroristu zabitého srbskými orgány v roce 2001. Ale zde to nekončí. Dialog se zástupci albánské menšiny v Prešoru budu nadále pokračovat, aby se podobný incident neopakoval v budoucnosti. Ohledně tohoto aktu srbského státu, po tomto aktu bylo rozbito několik srbských hřbitovů eh, v Kosovu a já si nemyslím, pokud to řeknu velmi mírně, že to je patřičná odpověď, protože se jednalo o jeden památník a na druhé straně byly srbské hřbitovy. Ale souhlasím s panem eh, Pasikem, že údolí Prešovoru je chudou oblastí Srbska a potřebuje obrovské množství investic, ekonomické pomoci od států a od investorů aby chudoba, nezaměstnanost a veškeré eh, ostré hrany, které se ještě v pocitech lidí vyskytují v této oblasti, byly eh, obroušeny v co nejbližší budoucnosti. Nadále vedeme stálý dialog se zástupci albánské menšiny v jižní eh, Srbsku, včetně tedy toho okresu Prešovo. Co se týče svobody médií a toho, co čteme, eh, nejedná se o všechna média, ale o několik eh, eh, bulvárních novin. Od roku 2011 máme strategii, abychom mohli plně využívat zákonů zaměřené na transparentnost vlastnictví médií. Jedná se tedy o to, abychom věděli, jaký Srbové nebo kdo je za eh, těmito věcmi, kdo je zodpovědný za zneužívání policejních soudních informací, které se ocitají v těchto bulvárních plátcích. Ale jedná se o pár plátků, o pár novin. Není to obecně záležitost médií v Srbsku. Eh, pracujeme na tom, abychom mohli plně implementovat zákony, které už máme v naší mediální strategii. Bohužel to přišlo až v roce 2011, mělo se to stát mnohem dřív a celý problém by už byl nyní alespoň částečně vyřešen. Co se týče schůzky mezi prezidentem Nikoličem s Jachjakou, nemohu vám potvrdit datum. Vím, že je zde úmysl toto, toto schůzku uskutečnit a měla by se uskutečnit, ale podle mých dosavadních poznatků nevím kdy. Doufám, že to bude brzy, protože dialog eh, již je trvalý díky parlamentnímu usnesení, takže setkání těchto dvou osob by bylo dobrým příspěním k politickému dialogu mezi našimi předsedy vlád, vlád mezi tedy předsedou vlády Srbská Kosova. Další otázka byla na paralelní instituce na severu Kosova. To také bude téma pro dialog mezi eh, panem Dačičem a Tači. A doufám, že se podaří najít vzájemně přijatelné řešení stále převládá názor, že ty paralelní instituce jsou ty jediné, které existují v severním Kosomu, ale my jsme ochotní vyřešit tuto věc s kosovskými orgány a s asistencí EU. To je samozřejmé a je to jasný úmysl z naší strany. Ještě bych stručně se zmínila o ekonomice. Vím, že hovořím příliš dlouho hospodářství je významným tématem. Srbsko je země usilující o to, aby se vymanila z ekonomické krize nová vláda. Podnikla řadu nevelmi populárních, ale potřebných opatření, aby zmírnila dopady hospodářské krize. Nový rozpočet byl přijat v říjnu loňského roku, je to tedy rozpočet na tento rok a deficit je e, oplovno menší, ze 7 na 3,5 se snížil, což velice pomůže stabilizaci makroekonomických eh, a makrofinančních ukazatelů v Srbsku. Parlament také musel o 2 zvýšit DPH, ale ta mm, sazba 21%. 20% je stále mezi těmi nejnižšími v daném regionu. Eh, ještě jsme nepřistoupili eh, k takovému opatření, že bychom snižovali mzdy či eh, penze, ale jsou nominálně zmražené. To, co skutečně velmi potřebujeme, jsou nové investice, čerstvé peníze, abychom snížili nezaměstnanost, která je vysoká. Zeména je vysoká mezi mladými vzdělanými lidmi. <coughs> Důsledkem tohoto ne, této nešťastné skutečnosti je, že dochází k odlivu vzdělaných lidí, k odlivu mozků ze země směrem na západ, do Evropské unie, Kanady, Spojených států, kde snadno, bohužel, najdou práci. Nenajdou ji tak snadno v Srbsku. Světová banka EBRD IMF předpokládají dvouprocentní růst pro Srbsko v tomto roce, což znamená, že e, se věci rozpohybují správným směrem letos. Ale osobně si nemyslím, že to bude patrné pro obyvatele před rokem 2014, e, než přijdou velké investice nejen z EU, ale také z dalších zemí. A také jsme příjemci předvstupní pomoci ze strany EU fondů EPA 200 tisíc milionů ročně z 97% jsme schopni využívat tyto finance, což je nejvíce z těch přestupních eh, zemí. Jsme, jsme přesvědčeni, že jsme dobře připraveni. Naše administrativa, naši lidé jsou velmi dobře připraveni na využívání finančních prostředků ve prospěch eh, srbských občanů. Pokud jsem něco vynechala, prosím, připomeňte mi to. Menšiny, men, práva menšin, populace LBGT, a pochod Gay Pride Parade. Já jsem přesvědčená, věřím, že letos k tomu dojde, že se odehraje, že ani extremisté, ani chuligáni tomu letos nezabrání. To je moje víra. Nepochybně. Vláda činí vše, aby zjednodušila pozici eh, skupiny LBGT chceme umožnit, aby se tato událost letos mohla odehrát. Thank you very much. Thank you, Děkuji. Nyní nastane pětiminutová přestávka. Děkuji.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 Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové, rád bych vás požádal, abyste spolu se mnou se pustili do posledního kola. Mám radost, že mohu mezi námi přivítat eh, pana irského ministra zahraničí. Nepochybně tu bude mezi námi častěji, aby eh, nás informoval o eh, průběhu Rady ministrů zahraničí. Je to Toniš, to znamená irský vicepremiér a já si myslím, že z pohledu našeho výboru má vaše irské předsednictví velký význam. Vím, že jste si předsevzali celou řadu úkolů, které souvisí s evropskou integrací, s rozšířením Evropské unie a že je rozšíření pro vás prioritou. My jsme dneska probíhali, probírali celou řadu zpráv o pokroku, Chorvatsko, eh, Černá hora a tak dále. Budeme o nich brzy hlasovat. Víme, že perspektiva vstupu do Evropské unie je nepochybně velmi důležitá jak pro Evropskou unii, tak pro vnitropolitický vývoj v těchto zemích. Je to velmi důležité, abychom i v období krize ukázali, že jsme schopni se rozšiřovat. Je dobré, že jsme prokázali, že, eh, že vaše země tady ukázala, že eh, pokud chceme, můžeme vlastními silami krizi překonat. Eh, vy jste byli v tomto hledu velmi úspěšní a jste příkladem pro ostatní. Víme, že politika sousedství na jihu a na východě se z mnoha důvodů dostala do obtížné situace. A v nejbližší době budeme muset jednat o otázce vnějších finančních nástrojů. Doufáme, že se nám na stůl dostanou návrhy, které budou stát za eh, jednání. Jednáme s komisí o tom, aby se nám něčeho takového dostalo a já si myslím, že je eh, v zájmu rady i parlamentu, abychom tedy dospěli eh, k konceptu, který bude zahrnovat i parlamentní dohled a zodpovědnost vůči parlamentu. A že navzdory nejrůznějším tlakům, které eh, vycházejí z jiných členských států, se nám podaří dospět k výsledku a že vytvoříme pracovní atmosféru, která, nám, která bude nápomocna dalšímu pokroku. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že se mi dostalo příležitost zde hovořit ve výboru AFET Evropského parlamentu a že mohu říci hned na začátku, že jak já, tak celé Irsko si velmi ceníme práce Evropského parlamentu a především Eh, vašeho výboru, to znamená práce Evropského parlamentu v oblasti zahraničních záležitostí. Setkala jsem se s vámi před několika měsíci, pane předsedo. Diskutovali jsme tehdy o přístupu, který zvolí irské předsednictví a vy jste mi dal jasně najevo, eh, velmi jednoznačně, že byste byl velmi rád, abych sem dorazil co možná nejdříve v lednu, takže jsem tady. A rád bych vám poděkoval za pozvání. Ano. Eh, eh, vidíte národní eh, barvy. Já je bohužel nemohu nosit každý den, protože žijeme v době úspor a jedna kravata mi musí vydržet na šest dní. Vím, že máte za sebou dva dny velmi intenzivních diskuzí, které se zaměřovaly na otázky rozšiřování, že jste probírali zprávy komise o pokroku mnoha zemí, že jste o tom diskutovali, diskutovali jste také se srbskou eh, ministriní pro evropskou integraci. Vím, že váš výbor velmi podporuje ten obecný cíl rozšiřování Evropské unie. To znamená, že je možná vhodné, že na závěr těchto dvou dní eh, se před vámi objevuji a že s vámi budu hovořit o prioritách irského předsednictví. Těším se na to, že spolu budeme těsně spolupracovat, že budeme průběhu irského předsednictví pokračovat v programu rozšíření. Já e, jsem si vědom toho, že tu máme legislativní agendu, která spadá do působnosti tohoto výboru a která se tedy týká především eh, vnějších finančních nástrojů. Rád bych vás ujistil, že se těšíme na to, že budeme spolupracovat s parlamentem a s tímto výborem eh, v průběhu celého irského předsednictví. Dříve, než se pustím do detailů, tak mi dovolte, abych začal několika komentáři o eh, obecných prioritách irského předsednictví a o tom, jak doplňují Eh, politiku rozšíření Evropské unie. Eh, jsem si jist, že víte, že tématem našeho předsednictví je stabilita, pracovní místa a růst. Irské předsednictví eh, se bude tedy předsednictví země, která překonala hospodářskou krizi a nyní je hybnou silou. My jsme se snažili stanovit prioritu eh, pro všechny oblasti, nicméně ty hlavní priority bychom mohli schnout takto. Zajistit stabilitu, investovat do udržitelných pracovních míst a růstu a konečně třetí priorita Evropa a svět a to především pokud jde o to, že musíme hledět za naše hranice a že se musíme angažovat i v zájmu globálních partnerů. Pokud jde o tu třetí prioritu, tak budeme eh, těsně spolupracovat s eh, vysokou představitelkou Unie, s Katrin Aštnovou a s Evropskou službou pro vnější činnost, tak abychom reagovali na základní eh, výzvy v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, kterým čelíme. Velmi eh, se eh, těším na podporu vysoké představitelky v průběhu našeho představi, před, předsednictví. Rozšíření je klíčovou částí našeho programu, protože právě rozšíření je nástroj pro podporu reform a transformace v celé Evropě. Přijetí západního Balkánu jako kandidátských zemí ukazuje, že se snažíme o stabilitu a nezvratné politické reformy. Jsou tu eh, zřejmé hospodářské výhody, jak v tom smyslu, že budeme mít větší trh, tak v tom smyslu, že budou vytvářena pracovní místa a bude zajistěn růst. To všechno přispěje k naší bezpečnosti a prosperitě.

Irsko tuto pozitivní zkušenost zažilo z první ruky, protože v tomto roce si připomínáme 40-leté výročí vstupu Irska do Evropské unie. E, členství v Evropské unii přispělo k sociální a politické změně v naší zemi. My jsme byli jednou ze tří zemí, která vstoupila do, které vstoupily do Evropské unie jako první. Během našeho posledního předsednictví v roce 2004 Irsko přivítalo v Evropské unii jen 10 nových členských zemí. V roce 2013 e, bude irské předsednictví i nadále upřednostňovat vykonávat eh, důvěryhodnou politiku rozšiřování, která je založena na mm, zásadě podmíněnosti. Pokud eh, diskutujeme o politice Evropské unie o, o, o rozšíření, je důležité, abychom to zasadili do širšího kontextu. Evropská unie je nejúspěšnějším mírovým projektem eh, v dějinách lidstva a politika rozšíření je jednou z nejúspěšnějších politik, která zcela konkrétně přispívá k plnění našich nadřazených cílů eh, Unie. Vize Roberta Schumana, to znamená nadnárodní komunita, která bude sdílet strategické zdroje, tak aby válka nebyla pouze, byla pouze nepředstavitelná, ale také nemožná, eh, aby v Evropě zavládl eh, trvalý mír. Eh, naše úspěchy byly eh, v loni uznány, protože Evropská unie obdržela Nobelovu cenu míru. Alfred Nobel řekl, že ta cena by měla být určena tomu, a nyní cituji, kdo učinil to nejlepší pro bratrství mezi národy, kdo se snažil o odstraňování stávajících armád a podporoval mír. Evropský projekt vytvořil bezprecedentní úroveň spolupráci mezi zeměmi. Tato spolupráce umožnila Evropské unii stát se velmi silnou hybnou silou v rámci demokratizace a mírového procesu. E, rozšiřování je v tomto smyslu ústředním nástrojem. Irsko je zastáncem rozširování Evropské unie a to také na západním Balkánu. Rádi bychom tedy zažili pokrok e, ve vztahu ke všem kandidátům a budoucím kandidátům. Rád bych využil této příležitosti a ocenil parlament a tento výbor za to, že jste zastánci rozšiřování unie, protože vaši individuální poslanci hrají důležitou roli při přenášení poselství o evropských hodnotách, právách a zodpovědnostech budoucím členům. Já jsem přesvědčen o tom, že v tomto jsme s Evropským, s Evropským parlamentem zajedno. Eh, rok 2013 bude nabitý událostmi, pokud jde o politiku rozšiřování. V minulých letech eh, ty první semestry předsednictví neměly nabitý program, pokud jde o rozšiřování, ale dánské předsednictví tento trend změnilo, protože přijalo rozhodnutí o Srbsku a Černé hoře. Rozhodnutí rady přijatá v prosinci umožňují podobná důležitá rozhodnutí o bývalé Jugoslávské republice Makedonii, Srbsku, Kosovu a možná ještě Albány během našeho irského předsednictví. A samozřejmě, že budeme svědky dokončení chorvatské cesty eh, do Evropské unie. Eh, Chorvatsko se stane členem 1. července. Dynamika eh, musí být udržena. Evropský závazek Nabídnout evropskou perspektivu západního Balkánu je jednoznačný, ale musí zůstat i nadále důvěryhodný. Prosincové závěry rady e, se shodly na celé řadě odstavců, ke kterým se musíme vrátit během prvního pololetí roku 2013, tak abychom e, mohli zahájit e, přístupová vyjednávání se Srbskou a s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii abychom mohli dát kanadský status Albánii a zahájit vyjednávání o dohodě o přidružení a stabilizaci s Kosovem. Rozhodnutí o těchto tématech budou přijata na základě zprávu předlo- zpráv předložených radě na jaře a pokroku jednotlivých zemí. Irské předsednictví povede hodnocení rady u těchto zpráv. To bude delikátní rovnováha, které je třeba dosáhnout abychom zajistili, že máme čas, který je potřebný pro diskuzi a také pro shodu na radě. Jsme v kontaktu s komisí, co se týče načasování zpráv a jejich e, následného zvážení radou. Doufáme, že zvážení radou na jaře připraví cestu pro možné rozhodnutí na červnovém zasedání rady. Uznáváme, že tento program je ambiciozní. Abychom jej mohli splnit, bude to pro nás výzvou vzhledem k tomu, kolik různých faktorů je třeba mít na paměti. Ale chci vás ujistit, že irské předsednictví bude usilovně pracovat na zajištění pokroku k e, přistoupení pro země západního Balkánu. Chceme potvrdit, že Irsko podporuje také perspektivu Evropské unie pro Bosnu a Hercegovinu. Třeba, že ještě Rada Rada nebude rozhodovat za našeho předsednictví o Bosně a Hercegovině, doufáme, že v následujících měsících bosenská vláda a političtí představitelé učiní skutečný a trvalý pokrok zaměření na realizaci ambicí eh, směrem k EU. Naše závazky o pokračování tohoto procesu jsou zjevné i z neformální schůzky ministrů a státní sekretářku pro evropské záležitosti, které se konalo včera v Dublinu. Pět kandidátských zemí bylo pozváno, aby se také zúčastnilo a e, celá diskuze v průběhu obchal, e, oběda byla věnována rozšíření. Kromě toho e, státní minister pro evropské záležitosti paní Lucinda Creighton a pan komisař File se separátně setkali se zástupci zástupci těch tří perspektivních kandidátských zemí, aby diskutovali o dalším možném pokračování. Ehm, samozřejmě už se vyjednává a e, proces zaměření na pokračování tohoto postupu pokračuje dál. Co se Chorvatska týče, chtěl bych říci, že irské předsednictví se bude zabývat eh, konečnou zprávou komise, tou monitorovací zprávou a bude se zabývat poslední věcmi, které ještě třeba dořešit. Já jsem eh, přesvědčen, že tato monitorovací zpráva eh, prohlásí, že Chorvatsko je připraveno k přistoupení. Co se Islandska, Islandu týče, ehm, vyjednávání bylo zpomaleno Eh, kvůli volbám, které se konají 27. dubna. Nicméně jsme také zaznamenali úmysl nadále spolupracovat s Evropskou uní na otevřených kapitolách, aby se mohlo postoupit k jejich uzavření. Irsko bude nadále spolupracovat s Islandem v této oblasti. Všichni kandidáti na členství v EU samozřejmě mají e, právo postupovat v jednání podle e, tempa, které jim vyhovuje v jejich jednotlivé situaci. Chceme pomáhat tomuto procesu transparentním způsobem. Toto rozhodnutí se odráží v našich původních ambicích. Samozřejmě bychom rádi otevřeli dvě další kapitoly, které se eh, týkají eh, pozic, které Island již eh, poslal Evropské unii. A chtěli bychom také uzavřít tři kapitoly. Naše práce s Islandem bude pokračovat. Můj kolega, státní minister pro evropské záležitosti, půjde do Reykjavíku zítra a bude tam diskutovat. Závěry rady z prosince ohledně Turecka uznávají, že v zájmu obou stran aby e, znovu e, nabral obrátek jednání o přistoupení. Technická pracovní skupina v současné době postupuje v řadě klíčových oblastí a podporuje e, postupné a vytrvalé přizpůsobování turecké legislativy evropskému AKI podporujeme dialog s Tureckem ohledně otázek eh, obecných, stejně jako cestu směrem k bezvízovému režimu. Readmisní dohoda s Evropskou unii je důležitou podmínkou pro to, aby mohlo dojít k liberalizaci víz, což bude naší dlouhodobou a postupnou perspektivou. Díky E, těmto pozitivním vývojům můžeme říci, že nejsou náhradou skutečného postupu v jednání. Jsem si vědom toho, že uplynula určitá doba od otevření e, poslední kapitoly za španělského předsednictví v roce 2010. Doufám, že se nám podaří dosáhnout dalšího pokroku v jednání za našeho předsednictví a doufáme, že se nám podaří otevřít alespoň jednu kapitolu, pokud to bude možné. Abychom toho dosáhli, budeme se spolehat na dobrou vůli obou dvou stran, jak evropských členských států, tak Turecka. Kyperské předsednictví dokázalo otevřít první z vyjednavacích kapitol s Černou horou. Proces screeningu pokračuje dál a doufám, že se nám podaří tohoto příkladu následovat otevření další kapitolou, možná snad dvou. Vyjednavací rámec pro Černou horu se zabývá novým přístupem, který se dívá na pokrok eh, zaměřený eh, na ehm, právní stát a eh, celkový pokrok ve vyjednávání Eh, o přistoupení. Evropská unie eh, dokončila screening kapitol soudnictví, základních práv, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Černá hora byla vyzvána k tomu, aby připravila akční plány, eh, které budou základními kritérii pro tyto kapitoly. Neočekáváme, že tyto kapitoly budou otevřeny za našeho předsednictví vzhledem k potřebě dosáhnout pokroku díky rozsáhlé přípravné práci. V roce 2013 irské předsednictví bude, předsednictví bude pokračovat eh, ve svých eh, prioritách důvěryhodné politiky rozšíření zaměřené na principy podmíněnosti. Využívání slov důvěryhodný a podmíněnosti bylo eh, zde vedeno jasným úmyslem. Podmíněnost je důležitá pro vyjednávací proces. A to proto, aby tento proces zůstal důvěryhodný, je třeba mít podmínky, které musí být přísné, aby přistupující země byly plně připraveny a byly schopny se vypořádat se zodpovědnostmi členství v Evropské unii. Ale současně ty podmínky musí zůstat eh, důvěryhodné, dosažitelné, aby nebyly nerealistické a nebránily eh, zemím postoupit dále eh, v cestě k směrem k EU. Proto jirské předsednictví chce přijímat a chce vést eh, tento vyvážený eh, postup. Přistupování do Evropské unie je složitou, obtížnou a eh, namáhavou cestou. Navíc narůstá obsah a rozsah aký. A je zásadní, abychom udrželi hnací moment v celém tomto postupu. Doufám, že se nám to podaří v průběhu našeho předsednictví. Evropský parlament je často chápan jako hlas eh, lidí, hlas populace. A co se týče evropské politiky rozšíření, vaše podpora je zásadní proto, abychom zajistili, že obavy a starosti lidí v Evropě, jak občanů EU, tak těch, kdo touží mm, potom stát se občany evropských zemí, eh, budou vyslyšeny a že jim bude také sděleno, jaký prospěch eh, mají Eh, občané eh, z politiky rozšíření a členství v EU. To bude ve prospěch jak zemí rozšíření, tak Evropské unie jako takové. Děkuji. Velmi děkuji a zahajuji diskuzi. Mám na seznamu mnoho řečníků a máme taky čas, ale nemáme času tolik. To znamená, že vás žádám, abyste se omezili na dvě minuty ve svých příspěvcích. Eh, příkladem nám půjde paní Gomez. Děkuji. Já si myslím, že se nemusíme omezovat na politiku rozšíření. Vítejte, pane ministře. motem vašeho předsednictví je stabilita, pracovní místa a růst. To z části souvisí eh, to, že tady nemáme pracovní místa a růst části souvisí s daňovými podvody a proto bych se ráda zeptala, jestli chcete globálně řešit daňové ráje, protože to není pouze na úkor evropského hospodářství, ale je to také na úkor rozvojových zemí. A Nyní, pokud jde o bezpečnostní výzvy, eh, kterým čelíme v Mali, v oblasti Sahelu, budete se angažovat eh, ve financování společných operací v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tak abychom eh, tam mohli poslat více jednotek a pomoci je financovat? Děkuji. Děkuji a slovo má paní Nates. Pane předsedo, omlouvám se, ale poslední Návrh paní kolegyně Komes mě připomíná časy pana Machiavelliho, kde se používali komentáře o tom, jestli používat vlastní vojáky nebo placené vojáky. Já si myslím, že tady eh, je eh, efektivnější nepoužívat žoldáky a vlastní vojáky. Rád bych vás, ráda bych vás přivítala, pane ministře, a ráda bych vám poděkovala za vaši prezentaci. Včerejší i dnešní den jsme diskuto- eh, strávili tím, že jsme diskutovali o nejrůznějších zprávách o pokroku eh, kandidátských zemích a budoucích kandidátských zemí. Eh, některé už jsou takřka v Unii, některé jsou teprve v předsálí celého procesu. A Musím říci, že naše delegace souhlasí s tím, co jste tady prezentovali jako cíle a ambice irského předsednictví. Ráda bych vám pouze položila jednu jedinou otázku. Slyšeli jsme, nebo zjistili jsme, že není dobré přijímat členský stát, který by měl velké množství nevyřešených otázek, ať už by to byly sousedské spory, eh, jedno, je jedno, jestli ty sousedí by byly eh, členskými státy nebo ne. A to už vůbec nehovořím o rizicích, které by byla spjata s tím, že by tedy eh, daný členský stát, kterého bychom přijali, měl spory se stávajícími členskými státy. Vy jste hovořil o různých státech, který, kteří, které by mohly získat statut kandidátské země. Je jich celá řada. Nicméně celá řada z nich je zapojena do takzvaných zmražených eh, konfliktů se svými sousedy. My jako Evropský parlament jsme se vždycky snažili o vyvážený přístup. Eh, Nechtěli jsme, aby eh, budoucí nebo eventuální kandidáti byli rukojmími těchto konfliktů, ale zároveň jsme se snažili vyhnout tomu, abychom eh, mezi sebe získali někoho, kdo by měl velké nevyřešené problémy, které by potom mohly působit velké potíže v budoucnu. To znamená, že bych ráda slyšela váš názor na tuto věc. Thank you very much. Mr. Minister. Děkuji, pane ministře. Chci vám poděkovat za velice přesvědčivou, dynamickou a realistickou prezentaci. Otázka pro mě zní, zda je to symetrická či nesymetrická eh, situace. používám to moderní termín. E, nezmínil jste se o východní Evropě, ale politika východního partnerství není tedy na programu vašeho předsednictví. Mě zajímá váš obecný postoj. Jste optimistický ohledně začlenění Ukrajiny, Moldavska, Běloruska do Evropské unie, do užší spolupráce. A jste si jist, že můžete dosáhnout průlomu u Makedonie, protože už tam došlo ke spoždění o řadu let. A myslím, že máte vynikající příležitost tuto věc rozřešit. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, také za zelené. Eh, bych chtěla přivítat eh, pana Glemora zde v parlamentu a chci vám poděkovat za velice jasné stanovisko ohledně toho, čeho chcete dosáhnout za těchto šest měsíců v oblasti rozšíření. V roce 2004 deset členských států přistoupilo a tady se také měli předsednictví. Já si ten den velice dobře pamatuji. Byl to den velké radosti. Třeba, že víme, že problémy v ten den neskončily s některými zeměmi, eh, se ještě pokračovalo dále. Eh, takže na vlně toho, co se bylo řečeno. V jednom tom usnesení, o kterém jsme včera či dnes diskutovali, teď už nevím přesně, v kterém to bylo, že bychom měli mít jakýsi mediační mechanismus, prostředkovací mechanismus, který by zajistil, že země, které dnes přistoupí, eh, se pak neosnou ze nějakého bilaterálního konfliktu. A o tom o něčem podobném se diskutovali také v době vašeho předsednictví s kolegy. Nepotřebuji teď zmiňovat, eh, oč se konkrétně jedná, ale ty problémy se objevovaly v minulosti, mohou se objevit v budoucnosti. Máte nějakou představu, jak eh, takovýto proces zastavit, jaký mechanismus eh, byste pro nás mohl mít? Jasně jste se zmínil, že byste si přál dosáhnout pokroku u Kosova, Srbska prostřednictvím dialogu, ale také na jarní a letním zasedání rady. Tento parlament ohledně Kosova chová naději, že Rada řekne ano pro začátek jednání o e, dohodě o přidružení a stabilizaci, a to ještě do letní e, doby. E, některé členské státy se k tomu staví zdrženlivě kvůli statusu a podobně, vidí právní potíže. Komise velice jasně se vyjádřila, že tu nejsou žádné právní aspekty, které by bránily dalším postupu. Podle vás je možné dosáhnout tedy tohoto začátku vyjednávání o dohodě přidružení, pokud Kosovo splní své povinnosti? Budete tedy usilovat o to, aby se na radě začalo vyjednávat o dohodě o přidružení pro Kosovo? A ještě se vrátím k tomu, co už se zmiňovala Ana Gomez. Nejedná se o důvěryhodnost evropského, eh, evropské politiky rozšíření. Eh, hovořilo se také o eh, finan, daní z finančních transakcí u 11 zemí. A já bych opravdu chtěla naléhat, aby vaše vláda nepokračovala propagací nízkého zdanění podniků. Já vím, není to dobrý příklad pro přistupující země. Tím bych to chtěla ukončit. To je vynikající příklad k eh, um, agendy růstu a irské ekonomiky. Chci poděkovat a pogratulovat eh, panu ministrovi k vynikajícímu eh, projevu. Vy jste také ministrem pro obchod. Znáte mou zemi, Velkou Británii, velice dobře. Uh, uvádí, že Evropská unie nám brání volně pro obchodovat se světem. Vy máte velice otevřenou ekonomiku, možná do určité míry až příliš volnou, jak se ukázalo u bank. A společně e, s americkými přáteli e, možná byste mohl rozptýlit tyto pochybnosti. Eh, jedná se o spolupráci s Japonskem a dalšími zeměmi. Co byste tedy navrhoval, aby 17 členských států, pokud bude 17 členských států vyjednávat eh, společně, myslíte, že dostanou, že jsou schopni dosáhnout lepších obchodních dohod, než eh, kdyby vyjednávali samostatné státy, jako například Velká Británie, kdyby jednala tedy samostatně za sama za sebe? Děkuji, vítám vám zde, pane Gilmore. Já jsem byl zpravodajem pro Makedonii. Rada za poslední eh, tři roky učinila eh, to, že eh, přikyvovala na doporučení komise a díky obrovské práci Štefana Filoho se podařilo dosáhnout jiného pokroku a doufáme, že dojde k rozhodnutí na jaře, na jarním zasedání rady. Eh, je třeba, abychom postupovali jako eh, dobří eh, moderátoři a pravděpodobně dojde. Ještě bude trvat nějakou dobu, než se nám podaří dosáhnout průlomu u Makedonie. Evropský parlament se domnívá, že eh, Štefan File si hrál obrovskou úlohu v této věci ohledně Makedonie a také potřebuje vaši podporu na radě. Samozřejmě tedy členské státy mají legitimní obavy ohledně této dohody, ale doufáme, že bude dosažena do června. Já se obávám, že se tak nestane, sice na to hm, tlačíme, usilujeme o to, ale nejsme si tím jistí. Ale pokud se nic nestane, tak se tak k ničemu nedojde. Tato myšlenka není správná. Podívejme se na vedlejší zemi Albány. Bývalá jugoslávská eh, republika Makedonie usiluje o další spolupráci v regionu, má nejvyšší počet dohod eh, s, s dalšími okolními zeměmi. Pokud, pokud vypadne jedna eh, kostička z této velké skládačky v dané oblasti Balkánu, bude to veliká eh, škoda. A prosím, vysvětlete na radě, že zachování statu quo není možností nebo tou správnou obcí. Jsou členské státy, které samozřejmě mají oprávněné obavy ale ta, pokud to můžu říct, je otevřeně ta líná možnost je, že když ničeho nedosáhneme, tak eh, se ani nic neskazí. Já bych vás chtěl požádat, abyste využil veškeré svých diplomatických dovedností, abyste posunul věci dopředu na radě a budete v nás mít silnou oporu. Pane předsedo, buďte srdečně vítán na našem výboru. Chci hovořit o pár věcech, které mají co dočinění s vojenskou politikou EU, protože nevím, kdy k tomu budou mít další příležitost. Dvě otázky teda. Jednak imperialistická intervence Francie v Mali. Zkonkretizuji tuto otázku. Jaká opatření učiníte, abyste zastavil tuto nepře, nepřijatelnou válku, která je vedena kvůli surovinám? A druhá otázka. Vy jako irské předsednictví máte skutečně obrovský program v oblasti společné a bezpečnostní politiky. Irsko je neutrální zemí. To je váš úspěch. A Nemyslíte si, že budou existovat názorové rozdíly či nějaká konfrontace mezi vaší zodpovědností vést takovou válku, jako je například válka v Mali anebo e, v Sýrii? Není to určitý rozpor s neutralitou vaší země? Děkuji. Pane předsedo, je mi ctí, že vás tady mohu přivítat, protože já jsem uh, bývalý ministr Severního Irska a mám také příslušnou kravatu. Já jsem si všiml uh, ve Štrasburku, že Eh, pan Mitchell ji nosil a všechny eh, tím ohromil. Jedna věc, eh, která bude zajímavá pro vás, je to, že nechcete být ministrem snižování počtu. A společně s panem Tenokem se domnívám, že e, jako velký přítel e, Spojeného království e, se, se také domníváte, že je lepší být uvnitř než venku. Já Vím, že se to netýká pouze rozšiřování, ale zahraničních vztahů. Dneska se konají izraelské volby, to má velké dopady. Já vím, že jste navštívil Gazu a já jsem tam byl krátce potom a pochopil jsem problémy, které jste tam měl. To znamená, že bych vás rád požádal, abyste nám o tom mohl něco říci, o těch volbách, protože to mm, by mohlo mít skutečně negativní dopady. Eh, děkuji. Mr. Kukan. Děkuji a slovo má pan Kukan. Děkuji, pane ministře. Já pocházím ze Slovenska, což je eh, jedna z deseti zemí, které byly přijaty v rámci Velkého třesku v roce 2004 během vašeho předsednictví. A e, my jsme byli přijati e, ve městě Korku, tehdy e, se nám tam dostalo velkého pohostnictví a já si cením toho, že po dlouhých diskuzích o jednotlivých zemích západního Balkánu jste věnoval hodně pozornosti konkrétním plánům, které máte ve vztahu k jednotlivým zemím tohoto regionu. Já vím, že máte pragmatický přístup, realistický přístup, že tady upřednostňujete malé výsledky spíše než velké vize, eh, které se hezky poslouchají, ale hůře uvádějí ve skutek. Já se vás chci zeptat na jednu věc. Já myslím, že jste zmínil název Albánie, Albánie ale nevím, jestli jste o tom řekl něco eh, blíž. Oni eh, mají velká očekávání. V červnu během vašeho předsednictví budou mít parlamentní volby. To znamená, že já bych vás rád požádal, abyste Albáncům dodal trochu realistické naděje. Děkuji. Minister, Děkuji, pane ministře. Nemusím opakovat, že máte plnou podporu sociálních demokratů pro vaše cíle, pro obecné cíle eh, v irského předsednictví a také pro to, co se týká rozšiřování. Nebudu se věnovat technickým detailům, vy jste o tom všem hovořil. Já bych eh, pouze chtěl, aby tu byl více Eh, politický ekonomický přístup. Pokud se podíváme na ty situace v zemích, jako je Srbsko, Makedonie, Albánie, eh, tak jsou to chudé země, nemají ekonomický růst, mají obrovskou nezaměstnanost a místo toho, aby naše společnosti do těchto zemí investovaly, eh, například eh, do textilního průmyslu, tak investují do Číny. Eh, a musím připomenout, že platy ve východní Číně jsou ku příkladu vyšší než v Makedonii nebo v Srbsku a věci, které tam vyrobí, potom zase dovážejí do evropských zemí. Já samozřejmě důvěřuji irskému předsednictví, že o tom alespoň začnete diskutovat. Nemělo by smysl, abychom naši průmyslovou politiku pro celou Evropu zaměřili tady na celou Evropu, včetně našeho sousedství v hospodářském i v politickém smyslu? To by byl způsob, jak tady vytvořit větší množství pracovních míst, jak podpořit ekonomický růst v zemích, jako je Albánie nebo Srbsko nebo Makedonie tak abychom se nazaměřovali pouze na technické eh, záležitosti, benchmarky, kapitoly a tak dále, ale abychom z politického a ekonomického hlediska byli moudřejší. Já si myslím, že tímto způsobem bychom z toho profitovali eh, jak my, tak eh, kandidátské země. Děkuji. Tanošte, good afternoon. Vítejte k nám, dobré odpoledne. Hovořil jste celá správně o tom, že Turecko bude tématem, k němuž se rád do předsednictví vrátí a k celému přístupovému procesu. E, ačkoliv to pro vaše předchůdce eh, kyperské předsednictví bylo trochu trauma. A to je oprávněné. Ale nečekáme zázraky, zásadní pokrok. Oproti původnímu postupu přistupování nečekáme žádný zásadní eh, pokrok, třeba že tam pan prezident Oland pojede. Myslím ale, že dochází k dobrému pokroku a je zapotřebí, abychom uznali eh, tuto věc a zabývali se kurdskou otázkou. Turecká republika a PKK neuspěly v řešení kurdských eh, kurdské otázky žádným způsobem ale průlom spočívá v tom, že to obě dvě strany pochopily. Pan Očalan a vláda to vidí a to je um, ukazatelem možného nového začátku, který by mohl být plně podporován a povzbuzován právě námi v Evropské unii. Chtěl bych doufat, že pokud budete mít možnost trochu povystoupit z té nezbytně formální eh, cesty, kterou eh, působí komise. A pokud můžete vyslat silné politické poselství do Ankary, může to být chápáno jako nové světlo vnesené do řešení kurdské otázky. A e, k tomu e, vám poslouží morální a politická podpora. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Děkuji, pane předsedo. Bod, který zde byl na pořadu jednání, se je nazývá rozšíření členové výboru mají širokou interpretaci pojmu rozšíření. Velice úspěšně rozšířili tento program. K tomu, co říkala paní eh, Gomez, především jste mluvila o otázce korupce, podvodu. Samozřejmě, že to, tímto se musí zabývat Evropská unie, musí bojovat eh, globálně proti Eh, vyhýbání se daním a je třeba zajistit, že daně budou správným způsobem vybírány. Pak jste hovořila o Mali. Evropská unie se zaměřuje ve svém úsilí na tlak na malijské eh, představitele, aby, byla, eh, aby došlo k nastolení práva a právního státu. Zaměřujeme se na zprostředkování, na pomoc malijským ozbrojeným silám, aby Eh, teda plánujeme také školicí vzdělávací misi a také se zaměříme na poskytování humanitární pomoci a na obnovení eh, rozvojové pomoci a spolupráce s Mali. Ohledně financování eh, operací CBZP. Celá řada států je financuje, tak máme společné financování. Je třeba v tomto nalézt tu správnou rovnováhu mezi oběma druhy financování. Paní Nejc. Otázka nebo bilaterální otázky se mají tak, že především musíme uznat, že veškeré otázky týkající se rozšíření se mm, rozhodují koncencem, souhlasem. Jedná se o velice zásadní otázky, o budoucím členství zemí v EU. Můžeme samozřejmě o tom šířeji uvažovat a je zapotřebí, abychom se zamysleli nad důvěryhodností procesu přistoupení a musíme se zabývat takovými věcmi, jako jsou bilaterální otázky, které ještě nebyly dořešeny. To je třeba říci, ale proces rozšíření jako takový, proces přistoupení, vypadá tak, jak už jsme to spatřili mnohokrát v minulosti je zapotřebí pomáhat, pozbuzovat k řešení bilaterálních otázek. Pan Kelam se zmiňovalo o východním partnerství, já jsem o něm konkrétně dohovořil v mém projevu, ale asi vás potěší, že v pondělí, to je včera, ano, už ztrácím přehled o průběhu týdne. Včera tedy jsem měl příležitost eh, velice dobře si podiskutovat s litevským kolegou, který byl v Dublinu eh, na zasedání ministrů evropských záležitostí. A východní partnerství samozřejmě eh, se bude odehrávat v listopadu ve Vilniusu. Samozřejmě, že je to určitý kontinuální postup eh, a budeme hovořit o perspektivě práce, spolupráce s Ukrajinou, Moldavskem, Běloruskem, jak eh, s nimi postupovat dále a těch příprav, které, a o těch přípravách, které už eh, některé země vykonaly. Ohledně bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, nás těší. Také se o tom zmínil pan Howitt. Těší nás závěry e, o e, bývalé Jugoslávské republice Makedonii, které poukazují na pokrok, jehož bylo dosaženo. Komise zde sehrála klíčovou úlohu prostřednictvím e, dialogu o přistoupení vedeného na vysoké úrovni. Orgány eh, bývalé Jugoslávské republiky Makedonie se rozhodně postavily za klíčové reformy. Na jaře 2013 eh, se rada bude zabývat dalšími výsledky a kromě jiného, kromě reform, také sousedskými vztahy. A eh, doufám, že se podaří otevřít vyjednávání, pokud rada takto rozhodne. Potřebujeme k tomu ale všechny hlasy, jednohlasnost od 70 členských států a Irsko je jedním z členských států, je tedy předsednickou zemí a budeme usilovat o to, aby došlo skutečně v pokroku v této věci. Jakmile budeme mít zprávu od komise, budeme se tím zabývat a budeme se snažit eh, usnadnit dohodu. Velice bedlivě budeme sledovat diskuze v New Yorku na podě OSN ohledně otázky jména země. Paní Lunaček ohledně členských států, které mohou blokovat rozšíření o jiný nový stát. Myslím, že důležité je, aby především byly respektovány evropské hodnoty a aby zde byl závazek podporovat, šířit tyto hodnoty. A to je věc, kterou musí země prokázat eh, jako perspektivní kandidát členství a musí poskytnout důkazy takovýchto závazků a jejich plnění. Také je třeba poznamenat, že proces rozšíření musí být důvěryhodný. Máme poměrně rozsáhlý program pro další postup rozšíření a musíme se jim propracovat dál. Ale jak říkáte, nemělo by docházet k tomu, že jeden stát bude blokovat přistoupení jiného státu. Vy jste byla zpravodajka u Kosovy, eh, Kosova a já sdělím vaše naděje, že pokrok, jehož bylo dosaženo u dohody o, eh, že pokrok bude dosažen, aby bylo, bylo možné přistoupit k dohodě o e, stabilizaci a přistoupení. Slyšíme pozitivní vyjádření z Bělehradu. Vím, že Němci nebo to, co zde bylo řečeno, jak se o tom hovořilo zde ve výboru, eh, my usilujeme o účinné, o, o dobré eh, eh, daně, daňovou zátěž. A nejsme daňový ráj. To je možná ale diskuze na jindy. panu Tanokovi a k Sir Robertovi, kteří mě vybídli, abych poskytl svůj názor na stanovisko Velké Británie a jejího vztahu k, k Evropské unii. Irsko. E, Irsku dlouho Velká Británie říkala, co má dělat. Takže se mi příliš nechce obrátit tyto úlohy. Ale když už jste se o tom zmínil eh, v souvislosti s obchodem a exportem, ano, měl bychom dosáhnout pokroku ohledně těch obchodních dohod například. Jedná se o růst ten eh, evropské ekonomiky, o ten usilujeme. Obchodní dohody se Spojenými státy, Kanadou, Japonskem a dalšími strategickými partnerství, o nichž hovoříme, přispívají do 2 eh, eh, HDP, takže se jedná o eh, důležitou úlohu. Ano, samozřejmě bylo by lepší, kdybychom tyto obchodní dohody mohli vyjednávat společně jako 17 členských států reprezentujících půl miliardy obyvatel s největší koncentrací nákupní síly a jde nám to vždy mnohem lépe jako Evropské unii společně než jako jednotlivcům, ať už je to velká či malá země, která by samostatně vyjednávala. My jsme se připojili, teď hovořím za Irsko, 40 let už jsme členy EU. A teď máme výročí, čtyři, a to je konec konců i 40. výročí britského členství v EU. Jsme dvě země, které jsou si velice blízko, v mnoha oblastech obchodu, jednotného trhu, které byly prodiskutovány, tak ty byly vyjednány právě prostřednictvím Evropské unie. Máme mnoho společného. Jsme velice blízcí sousedé a nyní jsme velmi dobří přátelé. Sdílíme zodpovědnost za mírový proces v Severním Irsku. A já jsem to řekl veřejně a zopakuji to. Irsko chce vidět Velkou Británii jako plně eh, angažovaného člena EU. A já si myslím, že právě to potřebuje Velká Británie a co potřebujeme všichni. Pan Angurakis. Děkuji za váš příspěvek ohledně Irska a neutrální země. My jsme neutrální země, my se neúčastníme vojenských aliancí, je to součástí naší e, ústavy, ale to ještě neznamená, že nás něco nezajímá nebo že se držíme stranou od velkých problémů. Nikdo nemůže zůstat stranou, opodál. E, když se podívá na to, co se děje v Sýrii, vraždění lidí, přes 60 tisíc e, obyvatel dodnes bylo zabito a a já jsem hrdý, že Evropská unie a Rada pro zahraniční záležitosti se právě tímto zabývá. A rád bych viděl větší pokrok. Podobné je to s čelením terorismu, ať už je to Mali nebo jiné místo. Nemůžeme zůstat stranou v takovýchto otázkách a tvařit se stejně. Být neutrální neznamená nebýt angažovaný, nezajímat se. Naopak je to pro nás velice důležité v našem programu. K Albánii o ní hovořil pan Kukan. Já se k tomu vrátím za chvilku. Pan Duff se zmínil o Turecku. Myslím, že by bylo správné říct, že otázka tureckého přistoupení se eh, v podstatě eh, zastavila na dobu delší než kyperské předsednictví, asi dva a půl roku od eh, té doby, co byla otevřena poslední kapitola. A já doufám, že se nám podaří otevřít snad jednu, možná více kapitol za irského předsednictví. Doufám, že se nám podaří vehnat trochu čerstvých sil do tohoto procesu je zapotřebí řešit problémy a nedořešené otázky. Před Vánocemi v Dublinu se o tom jednalo, vedli jsme velice dobrou diskuzi o některých otázkách, které musí vykonat například Turecko, což je eh, například readmise, zařízení a vyřešení celé řady politických záležitostí. To jsou také prvky, které jste zmínil vy sám. K panu Kukanovi a jeho otázce na Albánii. Především je třeba říci, že je třeba poblahopřát Albánii k nedávnému pokroku a k provedení celé řady zásadních reformem. Závěry z prosince ukazují, že je třeba ještě mnohé dokončit, než bude možné udělit kanadský status, zejména v oblasti soudnictví, eh, veřejné zprávy a revize parlamentních eh, pravidel řádu. Dosáhlo se tedy velkého pokroku. Eh, Rada bude uvažovat, zda udělit kandidátský status. Pokud zpráva z komise bude znít pozitivně, doufáme, že se to povede za našeho jirského předsednictví. A k panu Loučkovi nakonec. Myslím, že vaše poznámka, hovoříme o rozšíření a můžeme o něm mluvit velice technicky eh, podle kapitol a zpráv a tak, což samozřejmě je velice správné, protože se jedná o práci profesionálu, která pro nás byla odvedena ze strany komise, eh, úředníků z rady, našimi vlastními úředníky v Dublinu. Ale jako politici, a my všichni jsme politici zde, musíme si připomínat, že důvod, proč to všechno děláme, je, že je to v zájmu Evropské unie, občanů Evropské unie, ať už tedy stávajících států a občanů EU, ale i těch nových kandidátských či přistupujících. A e, velice důležitá je zde ekonomika. Jedná se o zaměstnanost, o standardy, o životní standard. A tím se vracíme k tomu zastřešujícímu tématu našeho předsednictví, a to je stabilita, pracovní místa a růst. Za poslední léta v Evropě jsme se zaměřovali na banky, na finanční Eh, záležitosti, na rozpočtovou disciplinu, to všechno jsme se snažili dořešit. Lidé, které my reprezentujeme, jako vlády a zejména zde jako parlamenty, jako parlament, který reprezentuje Evropskou unii, evropské občany, tak lidé chtějí od evropských institucí vidět, že učiní něco, věci, které změní eh, jejich život. Že děti budou mít lepší budoucnost, eh, že oni budou mít práci, že budou fungovat služby v Evropě. A to znamená, že naše mm, budoucnost bude bezpečnější. A to si myslím, že platí pro nás všechny, že to je náš závazek, jak předsednictví, tak eh, parlamentu a dalších institucí. Nikdy nesmíme zapomínat na to, že to, co vlastně děláme, ať už na úrovni národní, jako národní představitele nebo evropští představitele, znamená, že máme sloužit lidem, které reprezentujeme a máme hájit jejich zájmy. Thank you very much. Děkujeme. Děkujeme za tuto diskuzi, za váš projev, za vaše odhodlání. Mám dobrý pocit, že budeme mít v nadcházejícím půlroce eh, dobrou atmosféru, dobrou spolupráci a já si myslím, že úspěch vašeho předsednictví bude i naším úspěchem. Děkuji.